alla commissione. Dobrý den, zahajuje naše jednání. Začneme tedy odpolední část, asi tak hodinku ani nemáme na to, abychom se věnovali našemu 16. bodu na programu, což je změna nařízení rady, pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků. Náš pan zpravodaj, pan Nicholson, tady vlastně povede takovou první výměnu názorů. Je důležité, aby návrh komise byl předmětem jednání všech frakcí. Já také děkuji zástupci komise, panu řediteli Holgardovi, který je snad tady mezi námi. No a bez dalšího dám i hned slovo Jamesovi, který nám představí tento bod a pak bude diskusy. Jamesy, prosím, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. V první řadě hned na úvodu bych rád poděkoval všem, kteří přispěli k zpracování této zprávy. Doufám, že všichni jste již měli příležitost se podívat na tento návrh týkající se balíčku mléku. K dispozici to již je po nějakou dobu, stejně tak si myslím, že je to již přeloženo do všech jazyků. Dnes bych pouze chtěl načrtnout ty hlavní klíčové pozměňovací návrhy. A k tomu přispěli samozřejmě i následně by se měli vyjádřit stínoví zpravodajové i ostatní členové. A já jsem samozřejmě skontaktoval celou řadu zúčastněných eh, strán, jejich zástupců abych vypracoval ty pozměňovacích návrhů. Jsou tu určité rozporuplné e, názory mezi těmi, kdo zastupují zpracovatele mléka, mezi těmi, kteří zastupují zemědělce. A samozřejmě každé členské státy mají také odlišné zájmy a záměry, co se týče jednotlivých návrhů. Já si ale přeji dosáhnout takové rovnovážné a vyrovnané zprávy. Takže v první řadě, co se týče smluv a Eh, propojení toho, co navrhuje eh, komise, co se týče minimálních požadavků na tyto smlouvy, eh, tedy od takových počátečních cen, které by měly být vypláceny. Tady jsou určité doložky a nemělo by to postihnout 100% eh, celkové produkce těch, kteří dodávají eh, mléko. Měl by tu být zachován určitý stupeň flexibility pro zemědělce. Také jsem navrhl, aby smluvní právo bylo uplatňováno na dobrovolné základně v členských státech i pro ty členské státy, které nezvolily možnost opt-in smlouvy zemědělců by eh, měly být uplatňovány na základě stejných podmínek, tak jak je zmíněno na, eh, v tomto návrhu. Co se týče vyjednávací schopnosti, tady bych si přál dosáhnout takového kompromisu, který by byl ze široka Eh, přijatelný i pro zpracovatelský průmysl. Ta eh, hodnota 20 eh, to vysvětlení je velice jednoduché. V podstatě vycházíme z takového počátku, že si stanovíme cíl, kam si přejeme dosáhnout, kam si, čeho si přejeme dosáhnout a já si s velkým zájmem rád vyslechnu to, jak na to nahlížejí všechny zúčastněné strany. Musíme ovšem pochopit, e, že tu nejen něco e, stanovujeme, ale musíme se zaměřit i na e, od, ostatní odvětvové politiky, protože se tu bude uplatňovat spolurozhodování, budeme také vázáni politikou konkurenceschopnosti a až nastane období vyjednávání s komisí a s radou, tak opravdu bych měl mít flexibilitu dostatečnou, abych eh, měl určitý prostor, ve kterém se pohybovat. Co se týče výjimek pro státy, které mají nízkou míru produkce, eh, Tady to by mělo umožnit organizacím, eh, producentům eh, dosáhnout hodnoty 75 výroby. Pozměvací návrh 60 a návrhy 20, tady jsou určité výjimky pro družstva. Eh, to, jestli by to mělo být pokryto smlouvou, tady je důležité, aby to eh, bylo zajištěno, že to bude dobře fungovat ve všech zemích. Někteří jsou spíše proto, že by to měla být výjimka v textu, tak jak je to nyní vypracováno, ale celkově si myslím, že je tu ještě určité pomatení vnímání eh, tohoto ustanovení, takže je třeba to ještě přepracovat. Co se týče transparentnosti, články a příslušné články, Tady jsme již hovořili o tom, jak to včasné správné naplánování produkce mléka eh, a dodávek syrového mléka je velice důležité pro Evropu. Eh, je to opravdu záležitost, která je z obchodního hlediska citlivá, takže bychom toho měli eh, využít. Také jsem zapracoval několik nových úvodních ustanoveních. tady to nebude mít nějaký legislativní dopad, ale doufám, že s tím komise bude souhlasit. A v první řadě se to týká vývoje zpracovatelského mléčného průmyslu toto si myslím, že je oblast, na kterou by se Evropa měla zaměřit velice opatrně, zejména když eh, se zaměříme na střednědobou a dlouhodobou udržitelnost tohoto odvětví, protože mléko je důležitou komoditou. Eh, druhá, druhý můj návrh bodu odůvodnění je již kontroverznější. Tady je určitá poznámka týkající se komise, eh, kde se předpokládá to takzvané hladké přistání. A já si tady říkám, zda by Evropa mohla, zda by komise mohla učinit něco, jak usnadnit to, aby členské státy nemusely provádět takzvané tvrdé přistání. A ještě bych eh, se stročně vyjádřil k několika pozměňovacím návrhům 9 až 11 a, a 31 až 40. Týká se vstupu v platnosti a týká se také příloh. Ač návrh 179 a pozměňovací návrh 21. Tady komise navrhuje opatření, eh, která eh, se týkají také ovoce, zeleniny a tabáku. Toto by mělo být provedeno horizontálním postupem a jít cestou zjednodušeného postupu. Pozměň, eh, článek 170 a pozměvací návrh 22. Tam odstranil jsem odstavec v článku 185 týkající se smluv. Tady si myslíme, že je komise příliš přísná, protože smlouvy by měly být podrobeny naprosto eh, volnému eh, jednání a není možné zajistit eh, uniformní uplatňování v tomto smyslu. A já bych tady řekl, že v podstatě rozhodnutí již bylo učiněno ohledně počtu kvót a to před nějakou dobou a o ukončení kvot a my musíme zajistit to takzvané hladké přistání. A um, v podstatě o co tu jde? Uh, zpracovatele a producenti, o to tu jde. Nicméně jeden prvek v, tomto, uh, v této zprávě není a je důležitý, má opravdu důležitou roli a to je maloobchodní odvětví, protože to jsou v podstatě uh, lidé, kteří kontrolují tu ziskovost. Možná se míli, můžete mě opravit, ale maloobchod eh, není pod stejnou úrovní kontroly, stejně tak jako tady producenti anebo zpracovatele. A další věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, hovořili se mnou lidé ze Švýcarska ti v podstatě eh, přešli v roce 2009 od kvót ke smlouvám. Došlo k 7% navýšení produkce a 25 a 25% pokles příjmu. Takže v podstatě je třeba si uvědomit, o čem tu jednáme. Je to věc, která postihne opravdu mnohé malé producenty a malé podniky po celé Evropské unii. Takže já si teď s velkým potěšením vyslechnu to, jak nahlížíte na moji zprávy, na, na ty pozměvací návrhy. Lhůta eh, se již blíží, je to 22. března, ale já doufám, že se nám do té doby podaří najít dobré kompromisy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, Jamesy. Výborně. Takže pustíme se do, do se Michel Dantin. Děkuji, pane předsedo, především jménem eh, své frakce si poděkovat Johnu Nicholsonovi za odvedenou práci, za všechna ta jednání, porady, které vedl s jednotlivými politickými skupinami, než eh, zpracoval pozměňovací návrhy. My asi všichni uznáváme, že ten systém, tak jak fungoval v poslední době, nebyl úplně tím nejlepším systémem. Bylo tedy rozhodnuto, že se od tohoto systému opustí, že se nahradí právě těmi smluvními vztahy. John právě citoval příklad Švýcarů. My všichni na tento příklad často myslíme. Myslím, že alespoň v mé frakci se všichni eh, klademe otázku, jak ty smlouvy sami o sobě zvládnou vlastně to řízení trhu, což nás vede k otázce, zda bychom neměli mít ve zprávě i jakousi doložku o schůzce o randevu, které by dokázalo posoudit, zda skutečně to, co děláme, je efektivní. Půjdeme-li tedy cestou smlouvy, tak samozřejmě to hlavní pro nás bude poskytnout prvovýrobcům určité prostředky, určitou sílu a ochranu, tak aby skutečně mohli vyjednávat s těmi, kdo jsou vlastně jejich zákazníky. Abychom se neocitli v té praxi 19. začátku 20. století, kdy v podstatě odvisel prvovýrobce od toho, co mu kupující nabízel nevím, jestli nezajít ještě eh, dál v té definici smlouvy, než ji nabízí komise i zpravodaj, tak aby prostě přinesla určité záruky prvovýrobci. výrobci aby ten producent mohl jednat právě se zpracovateli a prodejci, buď už za sebe nebo jménem skupiny. Je tu jeden jasný požadavek, to je transparentnost, to je jasné. Jsme si vědomé, že je potřeba zaručit obchodní bezpečnost aktu a obchodní kodex, ale abychom mohli skutečně zdravě uzavírat smlouvy, musíme opravdu vše vědět o, o trhu. Čili musíme být zcela jasní, co se týče podmínek, transparence, co se týče těch aktů. Samozřejmě, že návrh komise výboru se týkal vlastně tohoto první, toho prvního stupínku, to znamená té transakce mezi prvovýrobcem mléka a tím prvním kupujícím. Kladu otázku, zda bychom neměli jít ještě dále, alespoň co se transparentnosti týče protože je jasné, že celý chod řetězce podmiňuje příjem producenta, protože bohužel je tu taková tendence mu nechat, já neříkám dávat, ale nechat prostě jenom to, co zbyde. To se nám zdá naprosto nepřijatelné, proto si myslíme, že by bylo dobré lépe ošetřit celý materiál protože smluvní vztahy by měly mít podle nás dát producentovi lepší přehlednost, stabilizovat jeho příjmy a samozřejmě umožnit, aby se nějak vyvíjel ve smluvních vztazích, které musí být zdravé. No a nakonec v těch eh, návrzích, které, na kterých budeme pracovat, je část, která se týká kvalitních mléčných výrobků Komise řekla, že je zcela otevřena, že to znění, které obsahovalo návrh o zprávě trhu, a to ze strany tedy organizací, které spravují CHOP, eh, ty chráněné ochranné známky, tak eh, ty by se do toho také měly zapojit. Děkuji. Grazie Michel, Marta Rabella la Děkuji Micheli, Marta Rabella. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že je to James nebo John, se dohadují páni poslanci, ne to James, James Nicholson, ano. Je jasné, že zpráva pana Nicholsona je v období poměrně obtížném, kdy končí kvóty a ještě zasazena do obtížného světového kontextu, protože doposud díky kvótám jsme měli přece jenom stabilizovanější e, situaci a Spojené státy se dřív obracely na svůj trh, teď už se obracejí i ven. A mezi rokem 2008 až 2009 jsme zažili krizi, která se jistě bude opakovat a není za námi, protože další krize nás ještě čekají, to je jisté. Až do posud ty ceny na světové úrovni, samozřejmě záleží na Novém Zélandu, na oceány, to byly ty území určené pro, pro vývoz, takže tento riziko nejistoty, nestabilnosti už známe. Proto je potřeba mít silné regulační, silná regulační opatření a já zde necítím, nenašel jsem tu, a to je to, o co mi tady jde, tu snahu silně regulovat. A to je to, co si myslím, že opravdu potřebujeme. První poznámka zdůraznění vědy výzkumu. Samozřejmě to je velmi důležité. Samozřejmě tady se hodně už udělalo v mlékárenském průmyslu Evropy, ale myslím si, že to hlavní je přece jenom ta nerovnováha řetězce v neprospěch prvovýrobce. A druhá poznámka, o ní James už také hovořil, to je těch 33%. Já vím, že tady jsou různé náhody na ta čísla, ale já bych mohl eh, navrhnout 80%, nevím, co tomu řeknou ostatní, ale je jasné, že tady hovoříme o eh, jakési znovu vyváženosti, protože ta situace je nevyvážená, protože když producenti by byli takzka monopolističtí, tak by měli skutečně velkou vyjednávací povahu, ale z 20% se to v podstatě rozpouští. Dál nechápu pořád to odůvodnění které začíná, aby, se dodrž, aby byla zachována rovnováha mezi producenty a tak dále. My ho musíme nastolit nebo znovu nastolit. A proto si myslím, že a to je poznámka, kterou dělám navíc, pan zpravodaj tady hodně hovoří o konkurenčních nevy, nevyváženostech, ne, nenapadejme pořád eh, Eh, nenapadejme pořád eh, soutěž samozřejmě. My se musíme přizpůsobit reali, mm, realitě. Ne, nesmíme se na to nalížit jako na něco, co je naprosto nedotknutelné na druhé straně. Samozřejmě nebudu hovořit o dalších, co se týče trhu, to tady není předmětem celkově nebo z obecného hlediska, ale řekl bych, že ten občan by na tomto postupu moc nevydělal. Pozměňovací návrh 25, kde James hovoří o maximální e, pružnosti. Ano, pružnost, e, proč ne, flexibilita, ale co se zatím, jak se schovává dobře, to zatím přináší pozitivní pohled na věc, to vždycky všechny potěší, ale musíme se podívat na realitu, která se zatím skrývá. A podle mě tady ty smlouvy, nebo ta myšlenka těch smluv, jak o tom teď hovořil Michel, to je něco, co by mělo být opravdu pevné, co by mělo být dobře zarámované. Mělo by to říkat něco o objemech, přibližných cenách, o způsobu stanovování cen, trvání. Může tam být nějaký vzorec, já nevím, nic mě nenapadá, ale mohl by obsahovat třeba vývoj ceny v potravinách a ve výživě dobytka. Sam krmiv tedy cen krmiv dobytka délka, to se mi zdá také důležité, mít nějakou stanovenou lhůtu, délku, protože jinak ten mléčný sektor nebude mít žádnou představu. Krátkodobé smlouvy jsou také k ničemu protože když si půjčíte od banky, tak je to na nějakou dobu, za nějaký úrok a tak dále. To samozřejmě všechno může být revidováno a ta cena také, ale musí tam být nějaká jasně stanovená, vymezená vedlice. A ještě se vrátím možná později k tomu návrhu. Řekl bych, že flexibilita ano, ale možná, že by to mělo být trošku pevněji dáno, aby ta rovnováha byla stanovená. Musíme dát pozor na vyjednávací pozice pro výrobců, protože ty zatím prakticky neexistovaly. A už se dotýkám toho zásadního tématu, protože já si říkám, díváme se stejně na ten monopol nebo kvazi monopol kupujících, jak je to třeba v Nizozemsku nebo Dánsku, abych jmenovala aspoň ty největší zpracovatele. Jasné, proč bychom neměli prvovýrobcům umět, umožnit, kteří jsou teďka slabí v tom řetězci, aby skutečně získali na, na té úderné síle při vyjednávání. Co se týče transparentnosti, tam zcela souhlasím. Eh, často ty kvóty se trošku opomínají, to já jsem eh, to měl připomínky v minulosti a samozřejmě podíly na trhu, adaptace, protože je potřeba si ponechat v hlavě, že když už se nebude mluvit o kvótách dobře, ale nějaké objemy, musíme jak si o těch objemech něco vědět, protože já jsem pro strategické zásoby, skladování, vyskladňování, ale už si nemůžeme dovolit mít takové ty hory másla, jako jsme je měli v 80. letech. A osobně bych si přál, abychom dali určitou úlohu té veřejné moci v tom nařízení, protože máme tady určité orgány, možná bychom měli mít nějaký státní orgán pro stanovování cen a marží. Hovoříme tady o cenové observatoři, která sleduje náklady na výrobu a podobně a ta by měla říct, ta cena by neměla někdy spadnout pod takovou a takovou úroveň. Úloha veřejnosti, tedy nebo úloha státu. Tady bych byl pro pozměňovací návrh, který by e, skutečně zajistil, ten stát by zajišťoval tu úlohu regulátora, ať už e, pomocí nějakého výboru nebo, nebo ministerstva nebo podobně. Děkuji. Děkuji. High Court, máte slovo. Danke. Ähm, erst einmal begrüße ich die. Ähm Děkuji. Nejprve bych chtěla říci, že zpráva pana Nikolsona hovoří o mnoho zajímavých věcech. Říká tam, že zemědělci musí mít možnost dodávat do více mlékáren, tak aby měli určitý vyjednávací prostor, což je dobré. Pokud jde o tu vyváženost, samozřejmě je obtížné jednat s mnoha producenty. Musíme si uvědomit, že když posilujeme eh, organizace producentů, tak bychom měli zabránit tomu, abychom nevytvářeli nový monopol. Pokud totiž potom v nějakém regionu bude mít určitá organizace producentů takový monopol, eh, tak to může být problematické, protože eh, jak potom bude přistupovat k producentům, kteří budou mít jiný názor. To též platí i pro vztahy mezi producenty a zpracovateli je třeba skutečně zajistit vyváženost. A proto bychom tady měli uvést určitá procenta, procentní podíly. Dále stanovení minimální ceny úřadem. To uh, asi by mohlo znamenat návrat k takové politické regulaci trhu, která nevždy znamenala tu dobrou, nejlepší cenu pro producenta, mohlo by to být nebezpečné. Pokud jde o akty přenesené pravomoci, tam je třeba, aby po pěti letech se e, vlastně znovu jednalo na základě určité zprávy o dosavadním vývoji. E, pokud jde o pozměňovací návrh 32, tak e, tam ano, skutečně můžeme dát určitý mandát, ovšem omezený mandát, abychom i my mohli se vyjádřit k situaci a nenechali všechno dojednat jenom komisi. Myslím tedy, že je dobré stanovit určité období, během nějž bude komise jednat, ale to by nemělo ovlivňovat trvání smluv například. To by všechno mělo být eh, už obsaženo v textu. Zemědělci by také měli mít možnost dobrovolně uzavírat smlouvy. Neměli bychom tedy všechny nutit na základě určitého vzoru k uzavírání smluv, ale měli by mít právo na to, aby požádali o uzavření smlouvy. Je třeba respektovat i ty zemědělce, kteří třeba nemají zájem o fungování na základě eh, určitého typu smlouvy, ale chtějí eh, si vlastně jednat sami. Takže tahle možnost je také dobrá. Myslím, že určitě o této zprávě ještě povedeme zajímavé diskuse, předložíme pozměňovací návrhy, ale myslím, že se vydala správným směrem. Děkuji vám, kolega Schmidt. Man könnte glatt den Eindruck erwecken, Herr Vorsitzende. Äh, <laughs> Pane předsedo, Zdá se, že jste mě přehledl. Já jsem stínový zpravodaj za naši mm, frakci. A musím konstatovat, že tady je velká odchylka mezi názory vlastně sahající od úplné liberalizace až e, po vytvoření určitého strukturalizovaného trhu. Uh, Nicméně mám radost z toho, že tady, tady zaznělo, že nemáme krizi, že mléko teď je zhruba na ceně 30 centů, což není úplně pravda. Zaznamenáváme rostoucí poptávku. Já jsem o zpravodaje, zpravodaje žádal o dialog, ten se nám podařilo navázat a jsem mu za to vděčný. E, zkoumali jsme situaci ve Švýcarsku, tak abychom se vyhli jejich chybám. Samozřejmě ta situace není úplně stejná. ale jestliže trh, který je vlastně omezený a dá se nad ním poměrně snadno vykonávat dohled, má problémy, tak to nás tedy vede k určité opatrnosti. Volnost zemědělců a producentů eh, nescela existuje, protože existuje celá řada eh, monopolů, takže ten producent nemá vždy možnosti svobodně vybrat mlékárnu na severu Německa je takový monopol a v podstatě tam už není e, možnost k nějakému svobodnému jednání. Ta možnost je e, nulová a to tež platí v Dánsku. A ta vyjednávací síla zemědělců je skutečně velmi slabá. producenti musí získávat eh, větší vyjednávací sílu prostřednictvím různých organizací. Ale eh, podle našeho názoru eh, James Nicholson by tu situaci v podstatě ještě více zkomplikoval, protože tady stanoví procentní podíl ve výši 20, 20%, což je vlastně ještě horší než dosud. na národní úrovni, tedy 33% nebo 20% nepovažujeme za eh, vhodné, protože v mnoha zemích je větší eh, soustředění mlékáren. Je třeba vytvořit spravedlivější postavení zejména pro producenty, to znamená posílit jejich eh, postavení. Nyní ke družstvům. Ta ne, se nevyvíjela vždy v zájmu producentů, spíše naopak, změnila se na určité monopoly. A je samozřejmě také důležité, aby ten celý řetězec byl dostatečně transparentní. Pokud jde o dohled, ten je také potřebný. Je třeba vědět, jak trh funguje. A je třeba najít eh, řešení, které bude flexibilnější. Pokud jde o kvóty, tady v podstatě nejde už ani tolik o kvóty, protože dochází ke snižování a navíc jsme v současnosti 7 pod tou kvótou. Je tedy třeba najít na trhu eh, rovnováhu a vylepšit postavení spotřebitelů. ty stávající dodávky totiž nejsou v maximální možné míře. Do roku 2014 se skutečně musíme nějak zabývat řešením toho stavu mlékárenského odvětví. Víme, že mléčné kvoty budou zrušeny v roce 2015 a je tedy třeba reagovat předem a zajistit to hladké přistání. Já se ale obávám, že to je trochu utopie. Nyní je třeba eh, se snažit zlepšit situaci producentů především. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval Jamesi Nicholsonovi za eh, jejich zprávu a chtěl bych podpořit to, co řekl. Eh, zaznamenávám několik eh, problémů tady v tomto odvětví a zmíním je. Ten první je způsoben nerovnováhou mezi poptávkou a dodávkou. Otázka mléka je již z historického hlediska dlouho závažná. V podstatě to docházelo k segregaci mezi těmi produkty s vyššími cenami a zase podhodnocenými produkty. A máme tu zejména u surového mléka ceny, které v podstatě jsou, hrají významnou roli na trzích, protože mléko je významnou komoditou. Zemědělci ale nemají možnost ovlivňovat ceny a poptávku a pak následky jsou takové, že v podstatě zemědělci nemohou vytvářet ceny, ale pouze přijímat ceny, jaké jim nabídnou. Druhý problém je na straně a, dodávky. A zemědělci tady v tomto opravdu spolupracují. Oni si v podstatě a, sami odebírají tu možnost přidávat nějakou přidanou hodnotu pro jejich samotnou produkci a ovlivnit takto celý řetězec a v podstatě za druhé oproti jiným komoditám tady v podstatě záměrem je navýšit produkci, ale zároveň přijímají i to nezbytnost snižovat ceny. Oni tak tady postupují a a v podstatě jediná jejich reakce je navýšit produkci a to se ale často vyhrocuje a neřeší problém. Já tedy vítám návrhy Jamesa Nicholsona. Měli bychom být opravdu realističtí v tom, co si stanovíme jako cíly. Je třeba zdůraznit to, že Toto pomůže odvětví pouze ve chvíli, kdy zástupci odvětví si budou také ochotní pomoci. Jsou tu určité problémy či nespravedlnosti v tom, jak fungují ty smlouvy, a to zejména na straně zemědělců. Je tu celá řada povinností, ale ne záruk o tom, jaké ceny budou zemědělcům zaplaceny. V podstatě e, ty ceny jsou stanovovány na základě diskrece těch e, zpracovatelů a ne producentů. A zemědělci v podstatě musí nést e, na svých bedrech veškerá rizika, kdežto opačná strana těch rizik nese méně. Já tady podporuji tu zálež- ty návrhy ohledně smluv také ty výjimky a příslušné doložky. Ovšem zdůrazňuji uh, tu, ten reálný náhled, protože mnoho eh, mlékárenských společností asi to nebude hlasitě volat po těch eh, smlouvách. A já uznávám, že opravdu bychom měli zajistit konkurenceschopnost v mléčném, mlékárenském odvětví. Mm, ty povinné smlouvy mohou být jenom dočasným řešením, nemusí to být to nejlepší řešení, ale opravdu toto eh, je otázka subsidiarity, připadá to na členské státy, takže ještě jednou bych Jamesy chtěl poděkovat a máš moji podporu. continuare cuvântul Albertes. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich konnte leider nicht von Beginn an. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan poslanec Des, já samozřejmě mm, znám dobře zprávu Jamesa Nicholsona, i když tu nesedím od začátku schůze. Já vím, že není jednoduché najít eh, dobré řešení, protože hotové recepty nejsou, jinak eh, by bylo daleko snažší a rychlejší řešení najít. Chtěl bych eh, udělat pár poznámek směrem k Jamesu Nicholsovi. Já sám jsem členem mlékárenského eh, družstva zemědělského. Sbíráme mléko od asi 7 tisíc krav. A když je cena mléka nízká a distribuční řetězec chce dlouhodobou smlouvu tak pak, když ta cena je nízká, tak to znamená, že nabídka existuje a my nějak musíme prodávat. Proto oni mají skutečně takovou sílu e, v tom vyjednávání. Čili měli bychom tam dát lhůtu, měli bychom říci, že třeba nejpozději do řekněme, šesti měsíců, že by se znova měl někdo sejít a stanovit další vývoj cen protože pokud bychom šli na delší smlouvu, nebo naopak na velmi krátkou, jo, protože čím je cena nižší, tím bývá ta smlouva nabízena na delší dobu a naopak. Čili vždycky by se mělo tedy domluvit, zda se situace v mezičase změnila, či ne. Měli bychom tedy mít možnost eh, jednat znovu v současné chvíli jsou třeba ty ceny lepší než ty, které třeba budeme mít v září. A když máte roční smlouvu, no tak eh, nemůžete zareagovat. Já bych tedy raději, aby ta smlouva byla na půl roku, na šest měsíců. Protože jinak eh, jste skutečně pod tlakem obchodu, které vypracovávají v podstatě znění těch smluv a nemáte ani pravomoci, ani jiné možnosti jednat eh, ze stejné pozice síly, jako má obchod. No a potom bych ještě řekl, že tam, kde dříve ty platební cíle bylo, nebo 20, platební lhůta byla 25, 26 dnů, tak dnes ta doba splatnosti je nějakých 40 dnů. A čím delší je to období splatnosti, tím více to zemědělské družstvo musí vlastně hledat nějaký způsob, jak se v mezičase zafinancovat. A u produktů, jako je třeba čerstvé syrové mléko, které musí být zpracováno, skonzumováno velmi rychle, být zaplacen za 60 dní, no to nemá žádnou logiku. Takže je potřeba vyžadovat, aby se nepřekračovala lhůta eh, trvanlivosti produktu, aby byla stejná jako ta, splatební, ta, ta splatnost. Já bych skutečně nemohl přistoupit na to, abychom čekali týdny a měsíce na peníze za produkt, který už byl přitom dávno prodán. A ještě jedna poznámka. Týká se zemědělských družstev. My chceme po zemědělcích, aby se organizovali a když se tedy spojí ve velká družstva, tak se zase říká, že to je monopol, takže to je naprosto kontraproduktivní. Pokud jde o družstvo, tak těch provozovatelů, no tak musí samozřejmě patřit zemědělcům a hájit jejich zájmy hájit ehm, zemědělce ve chvíli, kdy budou uzavírat smlouvy. Oni musí rozhodnout. Či to je to skutečně organizace provozovatelů. Je tedy na těch, kdo tam pracují, kdo tam jsou, aby se zvolili do čela někoho, kdo bude schopen to družstvo dobře zpravovat je to stejné jako združení výrobců nebo řemeslníků, takže to je to, co jsem chtěl kolegovi říct. Děkuji. Tu domna Patrou Neves. Dobře, nyní má slovo paní Patrou Neves. Děkuji. Já na úvod také poblahopřeji kolegovi eh, Nilsonovi za jeho práci. I když Z mého hlediska musím říci, že návrh komise nám neposkytuje příliš rozsáhlý prostor pro eh, naše další postupy. I když rozhodně stojí za to, abychom naléhali na některé aspekty, eh, kde komise opravdu navrhuje frustrující řešení a já se opravdu obávám, že ta navržená řešení rozhodně nebudou účinná a rozhodně nebudou správnou odpovědí na ty obavy, která eh, vyjadřují zástupci eh, odvětví a nepomohou ukončování kvót do roku 2015. Zpráva eh, v podstatě hovoří o tom ukončení systému kvót jako o hotové věci a to nepovažuji za úplně rozumné a to z toho důvodu, že tu v podstatě máme návrh komise jako určitou alternativu, ale v první řadě se musíme podívat na to, zda vůbec jako alternativa bude fungovat. A to, co tu leží nyní před námi, nejde stejnou eh, cestou. V podstatě i samotná komise jakoby tomu příliš nedůvěřovala, protože samotná komise počítá s určitou revizí, s určitým přehodnocením tohoto systému smluv v roce 2014. Tedy, abychom i my mohli zhodnotit ten výsledek těch návrhů, které nyní leží eh, před námi tedy eh, zhodnotit celkové výsledky v terénu. A pak v roce 2014 bychom měli mít otevřené dveře proto, abychom zvážili, jaké budou ty nejlepší způsoby, jak regulovat odvětví. Myslím si, že bychom opravdu měli být mnohem opatrnější, neměli bychom být tak taxativní, jako je tomu konkrétně u návrhu 3, 6, 12 a 28. Opravdu eh, bychom měli být mnohem opatrnější a ponechat si ty otevřené dveře, abychom mohli eh, revidovat v ro- eh, celou situaci v roce 2014. V podstatě to, co nám předkládá návrh komise, a na co jsme my poukazovali již od počátku, je to, že oblast distribuce stojí úplně mimo. My všichni víme, že pokud necháme distribuci stranou, tak to bude takový um, kulhavý návrh. Bude mu chybět jedna noha pro to, aby mohl kráčet vpřed a určitě to nepovede uh, k větší míře důvěry. Já sama nevěřím tomu, že tento návrh vyřeší problémy odvětví, nezajistí udržitelný rozvoj ve střednědobém a dlouhodobém hledisku a to ve všech členských státech, kde je nyní již zakotven tento návrh. Pokud tedy distribuce zůstane stranou, tak tu nenajdeme dobré návrhy. Myslím si, že tato zpráva by měla eh, naprosto zásadně poukázat na nezbytnost toho, aby distribuce byla zapojena nemůžeme jednoduše přijmout to, co říká komisař, tedy že tato část se jej již netýká. Měli bychom být kreativní, měli bychom najít cesty pro to, abychom do určité míry mohli vytvářet nátlak na to, aby distribuce si tady našla místo, když tedy zvažujeme řešení pro celé odvětví a to prostřednictvím mezioborových organizací. Tedy mohli bychom tady poukázat na modely těch meziodvětvových organizací, které fungují jako určitý orgán umožňující sociální dialog v celém lékárenském průmyslu. Takže eh, opravdu apelujeme, aby distribuce zde byla zastoupena. Bez ní tyto návrhy eh, jsou, vejdou úplně v več. A kromě tedy toho, co jsem předeslala, si myslím, že bychom také ještě měli naléhat na vytvoření určité observatoře pro vytváření cen, protože všichni si velice dobře uvědomujeme, že e, cena u e, producentů nestoupá. Když stoupá, tak proporcionálně není dostačující, aby následovala vývoj cen v průběhu celého řetězce. Víme, jak je to u navýšování cen obilovin, víme, že se zvyšují ceny pohoných hmot a ta navýšení jsou tedy opravdu podstatná a není tu žádná kompenzace, není tu žádný příjem, který by eh, kompenzoval ty eh, navýšené náklady. Takže rozhodně odvětví není stabilizované. Právě naopak eh, jsme svědky toho, eh, že čím více pro, ehm, čím, více, eh, čím dál více zemědělských podniků nyní ukončuje činnost. A ještě bych ráda poukázala na jednu skutečnost. Tedy, eh, že toto záměrné řešení prostřednictvím eh, smluv určitě bude těžko aplikovatelné ve všech členských státech. Je třeba uznat, že ten návrh, který nám tu předkládají, možná eh, bude přijatelný pro některé členské státy, ale rozhodně ne pro všechny. A Evropská unie má povinnost předkládat řešení, která budou přijatelná, která budou dostatečně flexibilní pro všechny. Nemůžeme hovořit o diverzifikaci na úrovni EU, když úplně zabijeme toto odvětví v některých členských státech a zaměříme se pouze na ostatní země. A já tu vidím zejména smlouvy v tomto návrhu a říkám si, jaké smlouvy? Dobrovolné smlouvy, to znamená, že někdo je uzavře, někdo ne, takže výsledek bude úplně stejný jako nyní, protože už teď tu máme státy, které uzavírají smlouvy a jiné ne. Takže co se to vlastně změní? A my to začneme hovořit o trvání, o objemech a k čemu to je, když velice dobře víme, že co se týče trvání, tak v podstatě kolega Albert o tom tu již hovořil. V podstatě se nám eh, nepodaří dosáhnout koncenzu mezi producenty a mezi zpracovatelským průmyslem. Eh, dlouhé, dlouhodobé lhůty pro smlouvy, to ostatně nikoho nezajímá, vždyť volatilita cen je nesmírná, je třeba pochopit všechno toto. A ještě bych ráda řekla eh, velice jasně, že v případě Port- Portugalska Myslím si, že nehovořím déle než mi kolegové, ale už se blížím ke konci. V případu Portugalska 70 dobrá, uznávám, hovořím již příliš dlouho, ale 70 portugalského mléka je předáváno stejnému uh, E, odvětví. V podstatě jsou to určitá družstva, která fungují jako monopoly. Tak to tedy fungují smlouvy. A na závěr hovořilo se tu o tom hladkém přistání. Myslím si, že to nebude možné, ale rozhodně by ten dopad měl být co nejmírnější. Je třeba v první řadě naléhat na regulaci, za druhé hovořit o kompenzacích v případě vymizení kvót protože tu máme některé zemědělce e, naprosto potopené v dluzích a za třetí je třeba hovořit o specifických opatření pro ty znevýhodněné regiony, které opravdu závisí na mlečném průmyslu. A omlouvám se za to, že jsem hovořila příliš dlouho, ale vedla mne k tomu naprostá nezbytnost a hovořit také o této oblasti u nás. Děkuji moc krát. Pan Alvarez. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl říci, že opravdu je třeba poděkovat kolegovi Nikolsonovi za práci, kterou rozvíjí, protože je to velice těžké téma. Nařízení samotné hovoří o smluvních vztazích eh, v rámci mlačného odvětví, ale toto se nadále rozvíjí až potom v, těch, v té oblasti, eh, která se týká konkrétně smluv o mléku, protože co se mléčných výrobků týče, tam o tom tento návrh vůbec nehovoří, takže je tu opomenut velice důležitý prvek. My již 18 let pracujeme v jednom družstvu, které zpracovává mléko na mléčné e, produkty. Máme tam dohromady asi 11 zemědělských podniků, to znamená, e, vyplácíme ceny za ten e, syrový produkt a připravujeme také smlouvy. Když se podíváme na ceny FAO a srovnáme je od června do prosince, kde došlo k navýšení o 30,1 Ovšem zpracovatelé navýšili o 46%, mléko se navýšilo o 4% a ve srovnání s s masem, tak je třeba provádět opravdovou analýzu mléčného odvětví, podívat se na celý ten průběh Potom dnes si zajdeme do supermarketu a tam eh, víme, jaká je cena mléka dnes a srovnáme to s cenou před rokem. Ta cena je úplně stejná a pak si tedy uvědomíme, že je tu opravdu zásadní problém, tedy že dochází k drastickému navýšení eh, těch výrobních faktorů a k velké nestabilitě na straně spotřeby. Eh, velké eh, distribuční podniky mají 30%, minimálně 30% marži. A my, když uzavíráme smlouvy, tak jasně víme, že v podstatě, co je tu ve hře, je správná rovnoprávná distribuce v celém tom potravinovém řetězci. To znamená cena, eh, distribuce a zisk, to je zásadní věc. Ale je to jeden takový pozitivní eh, bod. Hovoří se tu o smlouvách, to je rozhodně dobré. Zaměřuje se tu na eh, tu eh, mezioborovou složku, nicméně chybí tu jasně určit, jak ta regulace bude fungovat, jak budou dohodovány ty spravedlivé ceny a jaké budou objemy do budoucna. Protože tu jasně se nehovoří o tom, co nastane, až bude deregulován ten trh s mléčnými kvótami. A tím, když to tu jasně nestanovíme, tak nemáme žádné výhledy o tom, jaká bude vlastně budoucnost bez tohoto režimu. A je jasné, že smlouvy umožní určitou úpravu cen, pak ale určitě neumožní to, co umožňovaly kvóty, aby byly ceny stejné v různých regionech. A tím to, toto asi nevyřešíme touto zprávou. Nicméně já bych byl rád, kdyby tento problém tu byl nadnesen. A myslím si, že toto by byl dobrý základ. Ten řetězec eh, začíná u eh, pro, eh, faktoru produkce a myslím si, že stále by se nám mohlo ještě podařit dosáhnout nějakých pozitivních řešení. Takže paní, pan Eont. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl přivítat tuto zprávu a e, poděkovat panu Nikolsonovi za práci a taky za tu ochotu naslouchat e, nejrůznějším skupinám, které mají na tato zprávě zájem. Pokud jde o smlouvy a vlastně združování těch producentů mléka. Já to vítám, protože v mé zemi v podstatě máme podobné zkušenosti. V Irsku vlastně vznikala různá družstva. Já si myslím, že ty smlouvy by měly zajistit větší stabilitu na trhu. A možná bych si dovolil položit otázku, jaké dopady toto může mít na vnitřní trh a na e, právo hospodářské soutěže. Já si myslím, že v současnosti takový hlavní problém, který tady je, a to připouští i komise, je, že je obtížné předvídat, co se na trhu stane, jak se bude trh eh, vyvíjet. Samozřejmě by bylo úžasné mít nějaký systém včasného eh, varování a měli bychom se tím možná vážně zabývat. Také je třeba se podívat na zkušenosti z roku 2009, je třeba se pokusit eh, analyzovat, jaká je současná situace a e, z krátkodobého hlediska ten trh sice vypadá dobře, ovšem nemáme žádné pojistky proti opakování krize z roku 2009. Dovedete si představit, co by se stalo e, v roce 2009? Byla ta bezpečnostní síť ve výši 20 centů, to byla ta kvota. ale co když by vypukla obdobná krize a teď vlastně taková žádná pojistka už by nebyla? Myslím, že musíme uznat, že jsme zavedli jen málo eh, pojistek pro případ, že by se podobná krize opakovala. Já, když se podívám na zkušenosti eh, z Irska, tam vlastně je snaha o rozšíření výroby vlastně v Myslím, že mě, i v tom přechodném období 2011 až 2015 bychom se na toto měli soustředit. Uh, pokud jde o tu snahu expandovat. Víme, že třeba situace, pokud jde o půjčky, bankovní půjčky je velice složitá, takže já bych tady měl trochu obavy, pokud jde třeba o tu cenu ve výši 28,5 centu za litr, protože v Irsku teď jsme zhruba o 9 bodů pod kvótou. Dá se to očekávat, že se to bude měnit od roku 2012. Evropa celkově je 7 až 8 pod kvotou, takže možná tady by ze strany komise mohla být vidět vyšší flexibilita. Samozřejmě, pokud je poptávka vysoká, tak se zvýší i nabídka a já bych se rád také zabýval i poučením vlastně z dosavadních krizí, z krizí s palivem, s náklady na eh, vlastně pronájmy, třeba vybavení to jsou věci, které třeba na to nemají vliv přímo, ale mohou to ovlivnit nepřímo. Má to totiž nepřímý vliv i na náklady na výrobu mléka. Teď je to třeba o 4 centy víc, než to bylo v roce 2009. Protože vlastně dnes stojí až 28 centů na litr vlastně výroba litru mléka. Eh, myslím, že lze podpořit dobrovolné seskupování eh, producentů eh, Samozřejmě je ovšem třeba říci, že na těch malých trzích to funguje tak, že když vy zvýšíte vlastně výrobu o 1%, tak ten soused udělá to tež, takže to nemá tolik smysl. Ta zpráva podle mého názoru je krok správným směrem, ale je třeba, aby se komise vážně zabývala tím přechodným obdobím od roku 2011 do roku 2015. A pak bych ještě k tomu dodal, že dříve nebo později budeme muset čelit síle maloobchodníků, a myslím, že právě oni vlastně mohou hodně ovlivňovat i chování producentů a spotřebitelů a to je třeba vlastně se tím se třeba, třeba se když to není předmětem této zprávy. Děkuji. Dobře, děkuji. Máme zatím ovšem už dost vymezený čas, a proč nám už utekl čas, který byl vymezen a samozřejmě musí mluvit i komise. Pan Smith. President, thank you. I Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný, abych trochu dohnal ten čas a nechal čas i dalším. Chci poblahopřát Jamesi Nicholsonovi, když tedy použijeme to správné jméno k té zprávě. Na té zprávě asi není nic, co by se nám nemohlo nelíbit, ale je tady hodně otázek týkající se struktury, infrastruktury celého toho procesu zpracování mléka tam je třeba se eh, vlastně zamyslet. Mým, mou klíčovou poznámkou je, že ta eh, právní struktura v mlékárenském odvětví je děsivá a pokud nevytvoříme důstojný právní základ, tak se tu situaci nemůžeme důstojně vyřešit. Takže já si myslím, že eh, ty smlouvy by měly být povinné ve všech členských státech a nevidím žádný důvod, proč by družstva měla být eh, vlastně vyloučena eh, z této povinnosti, protože musí jednat jako všichni ostatní aktéři na trhu. To je docela základní bod, eh, ale myslím, že díky němu by potom vnitřní trh byl transparentnější a srozumitelnější a nikdo, kdo jedná v dobré víře, nemusí mít ze smluv strach, takže uh, Eh, opravdu jsem pro ten povinný charakter. Kolegové tady hovořili o nějakých důvěryhodnějších, spolehlivějších údajích. Připomínám, že tento výbor v posledních letech při vyjednávání o rozpočtu vyvíjel iniciativu eh, na vytvoření Evropského monitorovacího střediska pro sledování eh, cen. Vlastně už to vzniklo jako pilotní projekt, ale byla to trošku tehdy nevítaná iniciativa, přestože by to mohlo, by mohla vést k poskytnování spolehlivějších eh, čísel. A obecně tedy říkám, mohu tuto zprávu podpořit. Dobře. Pan Gutierrez nyní. Děkuji, pane předsedo. Také já se pokusím být stručný. Paní Neveš eh, tu říkala, eh, že tato zpráva tato iniciativa či návrh zřejmě nebude dostačující a asi má pravdu, že tu nic není nedostačující, ale vše je nezbytné proto, aby se podmínky eh, našich zemědělců změnila eh, v rámci eh, celého řetězce. Já bych chtěl učinit několik poznámek k Nikolsonově zprávě. V první řadě bych rád zdůraznil jednu spíše takovou obecnou osobní obavu, co se týče z článku 126a odstavec 5. Tady e, se zavádí určitá výjimka e, národním orgánům pro dohled nad hospodářskou soutěží, aby omezily, omezili tu vyjednávací e, pravomoc těch organizací producentů, aby se zabránilo nekalé soutěži na trhu, jak, je, eh, jak navrhuje komise, jak to popisuje pozměňovací návrh 20 pana zpravodaje. Já nechápu ani návrh komise, ani návrh pana Nikolsona, protože považuji za špatné nechat takovou, takový eh, interpretační prostor pro ty národní orgány. Tyto orgány by měly vše jasně eh, interpretovat a měli bychom zabraňovat tedy možným Eh, možným nepochopením. Eh, došlo by totiž k velkým rozdílům a k velkým nerovnostem mezi jednotlivými zemědělci na základě toho, jak vše interpretují příslušné orgány mezi jednotlivými členskými státy. Proto si myslím, že nejlepší by bylo vypustit eh, tento odstavec anebo jej upřesnit, protože je možné stanovit omezení pro to kolektivní vyjednávání. Také článek 185 a Tady e, se navrhuje to, aby členské státy vyloučily ze smluv e, ty transakce, které nepřipadají zemědělcům. A to proto, že by se v podstatě nejednalo o zásadu, Eh, o samotnou podstatu celého procesu, protože by to vedlo k důležité eh, byrokratické zátěži, kterou by museli nést v členských státech. Nevedlo by to k vytváření žádné přidané hodnoty, která by šla potom, eh, za které by benefitovali zemědělci. Takže samozřejmě přejeme si zjednodušit byrokracii, protože v opačném případě by to těmto subjektům nepomohlo. Pak, jak říkal kolega Tarabela k návrhu 17, tady nerozumím, jaké jsou důvody pro snížení toho omezení z 33 na 20 v tomto návrhu. Myslím si, eh, že takto může úplně eh, nechat stranou ten záměr, tedy posílit tu vyjednávací pravomoc zemědělců. Myslím, že te 33 omezení to bylo takové koncenzuální procento na úrovni koncenzu, na úrovni rady, pardon, a to po dlouhých rozpravách, takže nevím, jestli je tu opravdu hodně, odůvodně, eh, hodně opodstatněné odůvodnění, rád bych jej znal, ale asi bych se tomu rád vyhnul. A na závěr, myslím si, že je také nezbytné, abychom vylepšili definici toho, eh, té organizace producentů v obsahu textu, tak jak to navrhuje komise Myslím si, že ta definice, která je nám předkládána, je příliš obecná a myslím si, že bychom tu mohli zavést definici podobnou, jaká se nachází v článku 196 ve verzi tedy, že eh, ti organizace by měly být tvořeny zemědělci, kteří mají stejný společný cíl, tak, jak vychází ze samotného nařízení. Myslím si, že toto by byl dobrý podklad, jak obohatit tuto definici o organizaci producentů. Stefan Le Já jako všichni řeknu, že budu stručný, ale nebylo to vždycky tak, takže já se o to jenom pokusím. James odvedl úžasný kus práce, blahopřeji, ale je tady velký problém. Ne, musíme se rozhodnout, co chceme hájit. Zde to bude soutěž průmyslu, nebo těch zpracovatelského průmyslu, nebo chceme bojovat proti volatilitě cen pro prvovýrobce. Pokud se nerozhodneme, tak budeme mít zprávu, která nepřinese žádné řešení. To je ten problém. Ta zpráva, tak jak je dnes, ta stanovisko výboru, to není řešení pro, mm, jasné řešení pro prvovýrobce. O, o tom to celé je, čili jestli to chceme vyřešit, nemůžeme se vracet k těm 33%, to je jasné. To je prosto potřeba to změnit a podívat se, jestli třeba nelze jít dál. Druhá věc, délka smlouvy. Právě jak řík, oproti tomu, co říkal Albertes, jestli chceme chránit e, producenty, musí to být fluktuace cen, musí to být eh, právě omezení té fluktuace cen, a to by v těch smlouvách mělo být a zrušení mléčných kvét, ať už to vyvolává jakékoliv problémy, tak to dnes bude, tak to určitě vyvolá velká, velké problémy a měli bychom mít tedy E, mít specifická pravidla pro ochranu mléčného, mléčné produktu, protože zatím byla chráněna kvótami a už nebude. Děkuji. Josibovi. Ano. Uh... Ano. Děkuji. Já řeknu, že James se, se pokusil opravdu pracovat tak, jak to nejlépe uměl na základě špatného materiálu od komise. Takže ono je špatné něco udělat dobře na základě něčeho špatného. Proč je to špatné? Je to proto, že dnes jsme v katastrofální situaci. Nic se nezměnilo od roku 2009 obecně. Počet producentů se snižuje a nejenom těch malých, jak to vidíme v čase, mizí nám tady skutečně i, i velké farmy, které třeba eh, produkovaly na kvóty milion, dva miliony litrů mléka. A už, ne, už vlastně jim to nestačí na pokrytí nákladů. Čili teď tu máme skutečně strukturální problém. A povede to ještě většímu soustředění provozoven nebo mlékáren a nedojde v podstatě jejich převzetí mladými lidmi, protože ty náklady jsou opravdu příliš vysoké. Takže jestliže chceme dnes zničit produkci mléka, tak se nám to nejlépe podaří právě díky materiálu komise a jejím doporučením. Smlouvy jako určitý únik z krize, to není pravda. To jsou smlouvy, které jsou udělané pro zpracovatelský průmysl, ne pro mm, producenty. Nic tady producenty nehájí, nic nezavazuje průmysl. Oni rozhodují, producentské organizace vlastně se ocitají jenom s minimem možností pro vyjednávání. Průmysl dokonce tomu nemusí podléhat, hodně, v hodně situacích ty, ta zemědělská družstva jsou někdy horší než soukromé podniky. Čili nemůžeme rozlišovat mezi soukromým a družstevním. Často je to ještě horší než u toho soukromého. Takže je potřeba říct, za prvé, že konec kvót není nevyhnutelný. Musíme se vidět do roku 2015, a to už říkali tady někteří, do roku 2015 tak do té diskuse musíme znovu pustit. Dále, nebude budoucnost pro producenty, pokud nebudeme nějak řídit ty objemy, pokud nemůžeme tady zaručit určité přebytky u surovin. To už bylo řečeno a pokud tam nebude transparentnost ze strany zpracovatelů a velké distribuce, to jsme přece zamítli, to jsme odhlasovali v září minulého roku, když jsme hovořili o potravinovém řetězci a hlasovali o něm. Čili my musíme dodržovat to, co parlament odhlasoval, aby to vše bylo zařazeno i do nových návrhů, které tu mají vznikat. A já si myslím, dnes jsem opravdu velmi znepokojen celou tou situací. Není možné, aby ve stanovisku parlamentu byla posílena nerovnost mezi producenty a zpracovateli. Děkuji. Dobře, budeme pokračovat. Pan Egnew. Jen pár věcí, Jime. Vím, že řada poslanců tady chce, aby producenti mohli nějak ovlivnit ten proces nabídky, ale je třeba si uvědomit, že tam vyhrají především ti, kdo, kdo jsou eh, loajální. Vaj, průmyslu výroby vajec je podobný problém s nabídkou v současnosti. Bohužel to bylo vytvořeno rozhodnutími, které vznikly v této budově. Nicméně je třeba si uvědomit, jaký je skutečný stav. My, nám se tady vlastně nabízí řízení eh, nabídky nebo úprava nabídky místo toho, aby se snížily ceny. To znamená, že teď tady bude zátěž vlastně 68 týdnů místo 72, přitom ta cena bude stejná. A já si myslím, že ten lékárenský průmysl se musí toto uvědomit. Je třeba zajistit určitou lojalitu v celém řetězci a zajistit disciplinu pokud vlastně eh, prostě nebude ta disciplína v celém tom dodavatelském řetězci od producenta až po toho konečného prodejce, tak to nebude fungovat. Legislativa nikdy nemůže porazit trh. Děkuji. În continuare are cuvântul doamna McGuinness. Paní McGuinness, prosím. Thank you, Chair. Děkuji, pane Děkuji, pane předsedající. Vím, že máme málo času, pokusím se o stručnost. Děkuji Jimovi za tuto zprávu. Vyloučení eh, družstev podle pozměňovacího návrhu 16. Já mám trochu obavu, že u pozměňovacího návrhu 29 a 28 budou v této souvislosti trošku problémy. Myslím, že je nevyhnutelné, pokud eh, zemědělci, protože jsou součástí družstva, nebudou vyžadovat smlouvu, tak myslím, že stejně bude třeba, aby vlastně ta družstva hlídala tu rovnováhu dodávek. Já jsem už řekla zemědělcům, s kterými jsme se setkala, že si musí uvědomit, že po zrušení kvot, protože prostě mohou zvýšit výrobu mléka, tak to neznamená, že by to měli dělat. Kvoty jim v tom bránily a my se snažíme vlastně znovu najít nějaký mechanismus, který povede ke stejným výsledkům jako kvóty, ale nebude tolik rigidní. Nejsem si jistá, zda smlouvy tohoto cíle naplní. Myslím, že tady je určitá politická odpovědnost na nás v tom, abychom řekli producentům, že tady je trochu nebezpečí, pokud si všichni myslí, že jenom proto, že se vlastně kvóty odstraní, takže to znamená pro ně určitou licenci na produkci mléka. To je třeba eh, tady je varovat. Pro producenty může být problematické to, že i když dojde ke snížení e, poptávky, tak vlastně zemědělci mají tendenci zvyšovat nabídku, pak vlastně klesnou ceny. A opravdu ta rovnováha v rámci toho řetězce dodávek mléka je velice křehká. A myslím, že po zrušení kvót máme odpovědnost za to, abychom o tom hovořili s našimi zemědělci a vysvětlovali jim, že je třeba sledovat vyváženost trhu. A musíme to vlastně, nebo je třeba to činit bez ohledu na to, zda zemědělci jsou součástí eh, družstev nebo ne. Já si myslím, že v té zprávě se příliš vlastně rozlišuje mezi producenty a zpracovateli, ale já myslím, že bychom měli ten celý řetězec brát spíše jako celek od producenta až po obchodníka. Eh, komise tady chce hodně posílit organizace producentů, eh, možná až se o tom hovoří příliš a já mám pocit, že tady hrozí, že potom eh, by byla přílišná síla a že bychom se možná mohli podívat na druhou stranu řetězce, proč třeba neoslabit eh, vlastně sílu těch eh, obchodníků. Prostě tu rovnováhu je třeba zajistit. Pokud se to totiž nepodaří, mohla by v mlékarenském sektoru vzniknout další krize a pak samozřejmě pokud se zhroutí ceny, a dodávky mléka, tak pak budeme volat po vlastně náhradě těch ztrát z opatření společné zemědělské politiky. Takže je třeba si toto více eh, uvědomit eh, a hovořit o tom i se zemědělci, jak ta situace bude vypadat po zrušení mléčných kvot. A ti, kteří uvažují o expanzi, tak já jim říkám, no zvažujte, zda ta expanze pro vás určitě ještě bude mm, rentabilní, protože vlastně eh, hrozí, že prostě se dostanete do problému. Já tady nebudu navrhovat žádné velké pozměňovací návrhy, a to, jenom jsem trochu znepokojena tou otázkou družstev a příslušných pozměňovacích návrhů a potom tady ta je otázka, jak to, jaké to může mít dopad na vnitřní trh s mléčnými výrobky. Děkuji. Uh, lista cu doamna Paní Kalněte, prosím. Amen. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda pohovořila o dvou problémech, eh, kterým čelí lotiští zemědělci, které jsem konzultovala ohledně tohoto dokumentu. V první řadě bych ráda poděkovala zpravodaj, protože mnohé pozměňovací návrhy, které připravil, eh, jsou jasnější než ty, které původně vypracovala komise. Nicméně, eh, Jedna úvaha, co se týče pozměňovací návrhu 29, týká se smluv. Naši zemědělci si myslí, že by bylo dobré, kdyby bylo ponecháno na členských státech, aby rozhodli, zda to bude povinné či nepovinné to uplatňování smluv. Protože v Lotyšsku od roku 2008 máme standardní modely smluv pro na, uh, prodejní a nákupní smlouvy a tyto standardní dohody mohou být používány u smluvních vztahů s producenty a mají úspěch. Nicméně druhý problém, který zaznamenávají naši zemědělci, se týká odlišných čísel 20%, 33%, 75%. Rozhodně si myslíme, že menší země potřebují výjimku. Jsme menšími zeměmi a musíme eh, být konkurenční na našich regionálních trzích. Návrh 75% Prahu jak je tomu v Nicholsonově zprávě v článku 21a, um, ehm, návrh 19, tak eh, tady, co je v tom vlastně nejdůležitější? Důležité je pochopit, eh, jak rozsáhlá by měla být ta produkce, eh, zanedbatelná produkce mléka. Uh, jak bude ale toto vypočítáno ve vztahu s proměrnou produkcí mléka? Bude to vypadat, že v podstatě produkce mléka byla zanedbatelná. Když eh, uplatníme návrh 20 mohlo toto by být podpořeno pouze pokud ta navržená výjimka eh, v návrhu Evropského parlamentu by se uplatňovala na malé členské státy pouze. Já si myslím, že pořád eh, bychom ještě měli eh, hlouběji analyzovat tento návrh. Stále to není, není jasné, jaký dopad by to mělo na Lotyšsko. Děkuji. budeme pokračovat. A sice pohovoří pan Högdard z komise. Prosím, prosím o stručnost. Yes, thank you, Mr. Well, I can see... Děkuji, pane předsedo. Já jsem z této rozpravy zaznamenal, že tento návrh přitáhl velkou pozornost. Samozřejmě, že tento návrh, pokud eh, si přejete, tak neodpoví na všechny potíže v odvětví. Takový není náš záměr ani ambice, ani to není možné, eh, aby komise jako legislator toto vyřešila. V podstatě, co mohu říci, eh, musíme počítat s tím, že prvovýrobce v tomto kontextu je rozhodující, tedy trh, společná zemědělská politika je zásadní, ale bez orientace trhu bychom neměli určité, eh, určité bezpečnostní doložky, neměli bychom nástroje, které by pomáhaly zemědělcům eh, v tom kontextu, tedy v situaci, kdy kvóty postupně mizí a je třeba eh, tedy najít eh, tu možnost, aby měli zemědělci dodatečnou vyjednávací pravomoc. Toto jsme se snažili identifikovat, aby producenti mléka eh, se nenacházeli ve slabých pozicích při jednání zejména pokud jednají se soukromými mlékárnami. Samozřejmě také mohou mít eh, oslabenou pozici, když vyjednávají se spolu eh, s družstvy, ale to může být ostatně i jejich vina. A to ve chvíli, kdy vedení eh, těchto družstev si nepřeje změnit svoji pozici. Takže je to neustálá diskuze o tom, proč stanovujeme eh, ta družstva na stejnou úroveň jako mlékárny, proč tu není nějaký rozdíl. Ovšem taková není pravda, protože záměr tohoto návrhu je, aby to byla možnost pro ty, kteří nejsou členy eh, družstev, aby mohli vytvářet organizace producentů, jako určitá výjimka z pravidel konkurenceschopnosti, aby mohli vyjednávat jedině a výlučně ceny. Až dosud eh, pravidla pro eh, hospodářskou soutěž toto, eh, tomuto zabraňovala. Důležité bylo tu hovořit o statutu v rámci tohoto zákona o, o hospodářské soutěži. Ono by to vše v podstatě bylo pozitivní pro společnost, tedy pro spotřebitele. V podstatě, pokud se zemědělci zorganizují takovým či onakým způsobem, buď jako organizace producentů na nějakou časově omezenou eh, dobu, tak eh, by mohli ovlivnit eh, vyjednávání. Mohli by se za určitou dobu stát družstvem, ale mohli by používat jiné, jiné systémy, mohly by být jinak daňově řízení. A právě tady v tomto si myslím, že leží ten problém nepochopení. Hovořilo se o tom, že ceny producentů vždy budou zřejmě směřovat níže od té základní stanovené ceny ale ti, kteří se nacházejí v situaci, kdy dodávají eh, mlékárnám ty základní eh, výrobky jako mléko, syrové mléko, odtučněné mléko, to jsou ty základní eh, produkty, Ovšem, a v podstatě moderní mlékárny by měly být inovativní, měly by vytvářet určitou přidanou hodnotu a pokud tedy návrh půjde tímto směrem, tak by to nemělo vést k zvyšování cen koncového výrovku. Mělo by to být přínosné pro jejich e, členy. Takže je to velký rozdíl v Evropě mezi mlékárnami, mezi těmi, které jsou, řekněme, zastaralé, které se soustředují na ty základní výrobky a mezi těmi, které jsou inovativní, a jdou tedy těmi novými směry. A to je tedy směr, kudy by měli kráčet i výrobci mléka a takto se organizovat. Pak eh, ta diskuze ohledně procentuálních hodnot, myslím si, že do toho nemusíme zacházet. My jsme navrhli 33% jako takovou určitou pragmatickou rovnováhu mezi tím, aby tu byla určitá eh, míra eh, moci pro vyjednávání, ale také mezi tím, aby tu nedocházelo k vytváření eh, určitých eh, polomonopolů ze strany producentů a následně to vedlo k opravdu obtížným situacím. Pak máme tu určitou eh, doložku, bezpečnostní doložku, co se týče konkurence. To je dobré opatření, protože obecně producenti jsou spíše v oslabené pozici, nicméně pokud se spojí, tak mohou být silnější ve srovnání se s takovým průměrným zpracovatelem. To je pouze ta otázka, pokud hovoříme na úrovni členských států. Zřejmě to můžeme hovořit o výjimkách, ale tato bezpečnostní doložka je dobrou věcí pak eh, je třeba naléhat na to, aby ty smlouvy byly eh, volně vyjednávatelné, aby to nebyly žádná časová omezení, minimální ani maximální. Členské státy by neměly moci tady stanovovat minimální dobu platnosti ani maximální. Toto opravdu musí být volně, svobodně vyjednávatelné. A důvod je ten, že eh, a nákupčí se může nacházet v silnější pozici anebo prodejce. Toto tedy musí být volně eh, vyjednáno organizacemi producentů v rámci procesu pak může to být určité vměšování na základě pravidel eh, spolu eh, těch družstev. Některá mají taková pravidla, která jsou velice specifická a hovoří se o tom, že pouze můžete být členem družstva, pokud veškeré mléko dodáváte tomuto družstvu. Jiné zase stanovují, že můžete používat oba systémy, eh, část dodávat družstvu a část jiným. Neměli bychom se vměšovat do, té, do tohoto svobodného příslušného vyjednávání. Teoreticky je možné, aby člen družstva se také zorganizoval v rámci organizace producentů a jednal s tímto družstvem nebo se soukromou mlékárnou, pokud pravidla družstva toto nevylučují. Ale neměli bychom zde zavádět nová pravidla, která by se vměšovala tím způsobem, tedy že by to zabraňovalo členům eh, oproti těm pravidlům, aby si tedy členové družstev říkali, že Brusel tady zase něco diktuje. A je třeba zdůraznit, že může být pravda, a opravdu se snažím na to takto nahlížet, že opravdu velká část problému je eh, v tom Eh, maloobchodu. Nicméně eh, výrobci mlíka jednají ne s maloobchodníky, ale spíše se soukromými zpracovateli. A opět zde, pokud družstvo opravdu řádně vykonává svoji práci a dostává správnou cenu, tak to je tedy ten, ta správná cesta, jak pak zajistíte eh, férovou cenu pro konečného spotřebitele v maloobchodu. A ne, není to cesta taková, že to bude určitá kontrola objemu nebo kontrola cen. Takto nezajistíme ten vysoký podíl ceny v řetězci a spravedlivé ceny rozdělené pro všechny v řetězci. Musíme naléhat na to, že toto je pouze jeden krok v tom směru, kterým se pokoušíme posílit vyjednávací pravomoc producentů. Není to kouzelné řešení pro všechny a samozřejmě je jasné, že vzhledem eh, k tomu, jak jste vyjadřili vy zde, i v radě, tak asi tu rozhodně by eh, nikdy nebyla a nedošlo k dohodě ohledně podobného návrhu. Pane předsedo, já si myslím, že se zastavím v tomto bodu. Mám tu mnohé o tom, co bych mohl říci o eh, delegovaných aktech, o, o té observatoři, o lhůtách na pět let a podobně, ale asi na to není teď ten správný čas. Já bych spíše vyzval poslance, aby předkládali pozměňovací návrhy. My se na ně se zájmem podíváme a v příslušné době si o tom zase popovídáme. Děkuji. Děkuji mnohokrát zástupci komise. A nyní pan zpravodaj, pan Nicholson. Nebudeme měnit žádného funkcionáře. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád v první řadě poděkoval všem, kteří přispěli do diskuze. Já jsem věděl, že to tu bude dnes zajímavé, ale musím říct i, že má očekávání byla překonána tou aktivní účastí. To dokazuje, jak je to důležité téma pro mnoho zemí a regionů v Evropě. Musím říct, si, že jsem vděčen panu Bovému za to, že řekl, že je to dobrá surovina pro eh, počáteční zpracování, takže opravdu eh, jste mi v tomto pomohl. Děkuji, Jose. Nemyslím si, eh, že bychom nyní hned museli předkládat zprávy. Ta debata se rozvíjí, já budu kontaktovat stínové zpravodaje a pokusím se dosáhnout určitého koncenzu. Komise předeslala, že je tu ještě mnohé, nad čím bychom se měli zamyslet. Je tady ta otázka 20%. No, pokusíme se vyjednat něco rozumného, nějaký dobrý střed. Nevím, jestli to bude zpět, eh, se vrátíme k těm 33%, anebo třeba 25%. Michel tu řekl, že eh, peníze eh, jsou hodně nestabilní záležitostí a možná to již v minulosti nešlo správnou cestou nejen v tom mléčném průmyslu, i v jiných oblastech. Mary eh, tu o tom hovořila, je to nekompletní zpráva, protože tu není malý obchod. Ano, ano, ale to by si vyžádalo opravdu eh, hodně práce, těžko vytváříte legislativu o jednom článku řetězce a necháte stranou další dva, takže je to opravdu dlouhodobá záležitost. Ten největší problém, který tu opravdu přiznáváme, je volatilita. Pokud by eh, podepsali mm, producentní smlouvy, smlouvy před devíti měsíci nebo před dvanácti, tak ty smlouvy by eh, dnes byly málo relevantní, protože jsou tu vysoké ceny pohoných hmot, vysoké ceny potravin a hnojiv. Takže toto by všech, veškerou situaci úplně změnilo. A, a kde by byla ta flexibilita? Máme být flexibilní na straně rozpočtu, a máme být flexibilní, jak o tom říkají a jak o tom hovoří zpracovatele. Já souhlasím, že je to opravdu těžké. My se tu snažíme Eh, najít cestu vpřed. Já souhlasím se zástupcem komise v tom, že možná nejlepší způsob, jak se podívat na tento návrh, je v podstatě eh, krok, ale neučiníme ten krok špatno, špatným směrem, než eh, tu práci dokončíme. Já se pokusím podívat na to, jak vlastně pomoci těm ostatním v otázkách smluv, protože ty smlouvy, to je Eh, taková zrádná věc. Je to důležité pro producenty, ale i pro zpracovatele. Smlouva eh, musí být dodržena. A jak tohoto dosáhnete? Producent eh, najednou řekne, já už vám nebudu nadále dodávat, anebo zpracovatel řekne, já od vás nebudu odebírat. A měli bychom tedy dosáhnout určitý kompromis a určitou flexibilitu i, i pro tu chvíli, kdy ceny půjdou nahoru nebo dolů Pane předsedo, vím, že máme opravdu vážný nedostatek času, ale ještě se vyjádřím k jedné věci, jak to tu dnes vzešlo z diskuze. Evropa má 27 členských států, a zřejmě ve chvíli, kdy to bude implementováno, bude mít 29 členů. Je tu celá řada oblastí, regionů, částí členských států a jedna a měřítko samozřejmě neodpovídá a nesedí všem. To si musíme uvědomit, když hovoříme o flexibilitě. Členské státy by měly mít tu flexibilitu, aby mohly uh, uspokojit potřeby svých určitých regionů. Není to jednoduché, nebude to jednoduché. Já budu eh, pracovat na těch návrzích, spolupracovat s vámi a doufám, že se nám podaří najít kompromisy, které projdou. A doufám, že tedy po dvou a půl letech se k tomu ještě vrátíme. Rozhodně nemám takovou ambici, že učiníme hned na poprvé všechno správně. Takže tímto já vám nyní děkuji. Byla, proběhla dobrá rozprava, rozhodně dobrá pro mléčný průmysl a za několik týdnů tady se pokusíme dát dohromady ty kompromisy. Děkuji. Mulțumesc, Jim. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor... Děkuji, Jimmy. Připomínám, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 22. března v poledne. A nyní tedy můžeme přejít k následujícímu bodu na pořadu jednání. Je to workshop, který se týká kvality. Komise předložila dva návrhy na řízení. Jeden se týká e, systému kvality vztahujících se na zemědělské produkty a ten další návrh to jsou normy pro uvádění na trh. Oba tyto návrhy do značné míry přebírají už požadavky, které uvedl parlament ve své zprávě z vlastní iniciativy. To byla zpráva z kolegy Koty. Dnes tedy máme tento workshop a já tady vítám všechny naše eh, experty. Jednak je to pan Pantini, který bude hovořit o budoucnosti politiky kvality v rámci společné zemědělské politiky po roce 2013. A pak tady je pan Žil Aller, který bude hovořit o malých zemědělcích a místních trzích. A nejprve má slovo pan Pantini. Grazie, signor Presidente. Domnule Pantini. aveți cuvântul. Okay. Grazie. Nel salutare tutti i presenti desidero ringraziare. Děkuji. Chtěl bych eh, tedy pozdravit všechny přítomné poslance a poděkovat Výboru pro zemědělství za pozvání. A během tohoto workshopu bych tady chtěl hovořit o budoucnosti politiky jakosti e, zemědělských e, výrobků. Nebudu ztrácet čas a soustředím se na takové hlavní tři e, osy v tom svém vystoupení. Nejprve to bude vysvětlení pojmu jakosti v evropském zemědělství, jaké problémy mají producenti. V této souvislosti druhá část, ta se bude týkat vlastně odpovědí, které nabízí balíček o jakosti. A ta třetí osa eh, by se týkala toho, co podle mého názoru je třeba učinit pro zlepšení konkurenceschopnosti a výnosnosti těchto eh, možností. Takže nejprve politika jakosti Samozřejmě se setkala s příznivým přijetím evropskými producenty od roku 92 do dnes. Jsme zaznamenali více než tisíc chráněných produktů. Ale je třeba si uvědomit, do jaké míry jsou tyto produkty, chráněné produkty, atraktivní pro uh, obyvatele, kolik lidí je schopno vůbec rozeznat tato eh, chráněná označení. Třeba v Itálii, v Portugalsku eh, jsou tyto výrobky hodně přítomné a představuje to poměrně kritický prvek eh, v rámci rozvoje těchto výrobků. Pokud se podíváte na ty údaje na obrazovce, tak uvidíte, že během posledních čtyř let, 2004 až 2008, došlo k nárůstu registrací zhruba o 15 To jsou ta chráněná označení původu. Nicméně u těch ostatních došlo k nárůstu jenom o 6 Hodnota výrobku je 14,5 miliard eur u eh, těch eh, chráněných označení původu a chráněných zeměpisných eh, označení. Představuje to ale jenom asi 2%, 2% celkové hodnoty výrobků zemědělských. My tady máme systém výroby, který je velmi roztříštěný. Jedná se často o malé producenty, malé zpracovatele, eh, kteří tedy produkují jenom omezená množství. Ta hodnota je eh, tedy eh, často poměrně nízká. V rámci tohoto systému jsou i další odvětví piva, síry, kde ty objemy výroby jsou vyšší. A hodnota těchto odvětví představuje zhruba 75 celého eh, se systému chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení. Je tady tedy určitá jakoby penalizace v tom smyslu, že si nevždy uvědomí, co to je za značky, neznají ty značky. I když když spotřebitelé už tyto značky znají, tak jsou připraveni zaplatit za takovéto výrobky víc. A ty výrobky, které mají buď HOP nebo HZO, mají často vyšší cenu na trhu. Další důležitý bod, který je třeba zdůraznit, protože to souvisí i e, s cíly reformy společné zemědělské e, politiky, tak ty produkty HOP, HZO e, mají prostě, prostě vazbu na dané území a dá, můžeme je tedy označit i za jakýsi veřejný statek, protože mají vlastně i ekologický aspekt, aspekt ochrany krajiny, a to jsou tedy aspekty těch výrobků, které souvisejí i s jinými věcmi, jako je třeba cestovní ruch. Nyní tedy druhá část mého vystoupení. Jaké jsou potřeby podle eh, evropských producentů HOP a HZO, aby posílala se jejich eh, postavení na trhu? Jednak je to otázka mezinárodní ochrany. 18 hodnoty výrobků HOP a HZO se získává mimo národní trhy, tedy mimo trhy těch států, kde ten výrobek je mm, vyroben. A zbytek té hodnoty se získává na jiných trzích. Není to možná příliš vysoké procento, ale je vidět, že tady je určitý tržní potenciál poměrně důležitý. A v mnoha třetích zemích se velmi často objevují snahy o imitaci těchto výrobků. Před několika lety ukázala jedna studie, že v USA počet výrobků, které napodobují výrobky HOP a HZO z Itálie, v podstatě je stejně vysoký jako počet těchto výrobků eh, originálních eh, na americkém trhu. Takže je vidět, že tady opravdu je tržní potenciál pro tyto výrobky. Co tedy navrhuje eh, balíček o Eh, jakosti jako řešení. Chce posílit účinnost ochrany na evropském trhu. Navrhuje se zavedení systému ochrany v Čech označení HOP a HZO eh, v členských státech. Dále prostřednictvím Fondu pro rozvoj venkova by se měly financovat nejrůznější činnosti, které umožňují um, vlastně hájit tyto výrobky, to znamená zabránit nezákonnému zneužívání těchto eh, označení a podobně. Jde tedy o to, aby tyto činnosti získaly finanční podporu, protože by měly zamezit k tomu, aby spotřebitelé byli nějak mateni ohledně toho, která ta označení jsou pravá a která jsou podvodná. Eh, na mezinárodní úrovni samozřejmě vyvstává problém. Bylo tady nařízení, které ale nebylo dostatečně účinné. Jsou tady dohody um, o duševním vlastnictví, uh, dohody TRIPS a je tedy v souvislosti s článkem 23 této dohody určitá možnost už v roce 1994 se objevil návrh eh, společného rejstříku, který by podpořil eh, ochranu eh, označení původu u vín v rámci této definice ale nikdy nebylo jasně vymezeno, jaké by měly být podmínky pro vznik takového rejstříku a nikdy se také nedefinovalo, v jakém okamžiku by ten rejstřík měl být připraven. Takže eh, na to v rámci VTO panovala, eh, panovaly různé názory. V podstatě na jedné straně tady je EU plus stovka dalších zemí, včetně Brazílie, Švýcarska, Turecka, některých afrických zemí, e, které chtějí rozšířit tento rejstřík nejen e, na vína, ale i na další potraviny. E, byl by to rejstřík, který by spravoval přímo sekretariát VTO a který by byl závazný pro země, které se do tohoto systému zapojí. Jakmile by bylo určité označení do rejstříku zapsáno, tak by tam pak byla vlastně ta specifická vazba na to dané území. Další názor, to je názor USA, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a dalších zemí ten je takový, že tyto země v žádném případě nechtějí tento rejstřík rozšířit na další potraviny, kromě vína, a navíc by chtěli eh, tento systém eh, jakoby degradovat tak, aby byl dobrovolný a nikoli závazný pro eh, ty členské země. Jednání ve VTO v současnosti se snaží určit, jaké konkrétní kroky je možné učinit směrem k definici toho rejstříku, to znamená, jak uspořádat eh, oznamování, jaké by byly právní účinky zapsání do rejstříku a podobně. Ten balíček eh, o jakosti eh, vlastně tu definici HOP a HZO chce sjednotit s definicemi, které existují na mezinárodní úrovni. Aby tato jednání dospěla ke zdárnému konci, v což doufáme, tak eh, Samozřejmě tady jsou ještě další možnosti a to jsou bilaterální dohody mezi jednotlivými zeměmi. Nesmíme ale zapomínat, že takovéto dohody či smlouvy zavazují pouze ty dotčené strany. To znamená, pro ty výrobky HOP, HZO by bylo vždycky třeba znovu ty smlouvy vypracovávat. Další požadavek, který se týká producentů HOP a HZO, to je posílení eh, smluvní eh, síly producentů, kteří se zapojí do tohoto systému jakosti. Proč se o tom mluví? Souvisí to s vlastně vlastnostmi eh, výroby. Místo toho, aby to bylo velké množství malých firm, které vyrábějí je pouze malé množství těch dotečných výrobků, tak tady eh, vlastně vidíte určité příklady na, eh, těch obra, na, na obrazovce, příklady třeba z Itálie, kde je to třeba 221 výrobků, 1,1 milionu tun ročně a je to 76 tisíc zemědělců. Pak tady jsou další čísla i pro jiné země. A v Itálii na 400 eh, eh, třeba u mléčných výrobků na 450 tisíc tun mléčných výrobků je to 1400 mlékáren. Ve Francii máme zhruba na 183 Eh, výrobku HOP HZO 600 tisíc tun výroby a 56 tisíc eh, zemědělců. Ve Francii se prostřednictvím těchto systémů prodává 70 ve velkých obchodních řetězcích. V Itálii se takto prodává 65 Tady na tomto dalším slajdu vidíte, že 13,5 eh, zemědělských producentů, 10 tisíc eh, hospodářství. A aby se dosáhlo 500 tisíc spotřebitelů, tak vlastně musí projít přes eh, tři úrovně, aby se dostali až do toho velkoobchodního řetězce. A to souvisí s tím, že ty velké distribuční řetězce se e, na trhu velice soustředí. To znamená, ve Francii například pět největších obchodních řetězců představují 80 v Německu to je 71 ve Španělsku 48 a v Itálii 25 To je tedy problém všech e, producentů v Evropě, ale u těch výrobků HOP, HZO je to ještě vyhraněnější z celé řady důvodů. Je to dáno tím, že tato koncentrace znamená větší homogeneitu, to znamená, že ti producenti jsou tak malí, že nemohou sami tu svou značku dostatečně propagovat. U velkého objemu výroby, i když to by to zajišťovalo větší množství producentů, potom ten účinek té propagace výrobků by byl vyšší, protože vlastně by se takto propagovaly v podstatě všechny výrobky, které spadají pod stejné označení. V rámci eh, fluktuace cen nebo v případě eh, poklesu cen pod výrobní cenu jeden izolovaný producent nemůže sám snižovat své náklady, protože je prostě vázán tím, co mu eh, vlastně diktuje ten výrobní postup a ty ztráty tedy nese sám. To ovšem často znamená, Eh, uzavření takového podniku, který ten dotyčný vyrábě, výrobek vyráběl. A samozřejmě to má ty dopady, o kterých jsme hovořili, dopady na rozvoj venkova a podobně. A jak se tedy balíček jakosti snaží zlepšit ty smluvní možnosti malých podniků? Je tedy především otázka těch seskupení eh, například producentů, kteří by společně měli vykonávat činnosti týkající se třeba propagace nebo informování spotřebitelů o tom, čím se tyto výrobky liší od ostatních. Ale aby se zlepšila smluvní síla těchto malých podniků, tak já myslím, že by bylo zajímavější hovořit o určitém plánování výroby a zároveň o zlepšování jakosti v závislosti na vývoji trhu. Další aspekt, který považuji za důležitý a který tedy souvisí s takovým průřezovým požadavkem ve všech odvětvích evropského zemědělství, a to je administrativní a zjednodušení, to znamená zjednodušení těch byrokratických postupů. Máme tady ten balíček jakosti, některé, některá opatření, která by měla přispět ke zjednodušení procesů, například tím, že se zkrátí doba na analýzu žádostí o zapsání HOP nebo HZO do rejstříku z jednoho roku na šest měsíců. Na druhé straně ale některé věci se nezjednodušují. Je to například oddělování vlastně některých eh, mléčných výrobků, dalo by se eh, třeba k některým výrobkům přistupovat skupinově, například pokud jde o propagaci třeba HOP, HZO. Tam by měla být možnost některé jaksi výrobky se skupovat. A další věc, která tady byla několikrát uvedena, to jsou eh, akty v přenesené pravomoci. Článek 290 smlouvy předpokládá, že komise má eh, možnost pomocí eh, legislativních aktů využít aktiv přenesené pravomoci tak, aby některé věci těch legislativních aktů zlepšila. Například tím, že e, definuje některé technické specifikace nebo že uvede prostě některé prvky, které doplní ten legislativní akt. Tento postup by měl být, být spíše výjimkou, to znamená, neměl by se používat zcela běžně, právě aby se zamezilo tomu, že se ohrozí eh, rovnováha mezi institucemi v legislativním procesu, tak jak je v Unii definován. V rámci těchto úvah nesmíme zapomínat, že ten postup aktů v eh, přenesené pravomoci se v návrhu objevuje u 18 článků z 1,50 a často se přitom jedná o definici nových eh, prvků. Například to je definice toho, jaké výrobky eh, mohou získat takovéto označení. nebo otázka toho, jak eh, ta označení mají eh, vzájemně souviset. Na závěr bych tedy ještě prezentoval několik takových osobních názorů. Já si myslím, že sílou eh, kvalitního systému v Evropě mm, by neměl být jenom počet zápisů do rejstříku, ale spíše socioekonomická hodnota těchto, těchto výrobků. Jako u všech ostatních výrobků zemědělsko-potravinářského průmyslu, včetně těch výrobků HOP, HZO, by vyšší produkce Eh, těch veřejných statků měla vyplývat i z možnosti zlepšit vlastně postavení eh, producentů na trhu a zlepšení jejich konkurenceschopnosti. Celá řada těchto výrobků eh, jsou vlastně jenom omezeného množství, to souvisí s tou jejich zvláštností, ale s tím často souvisí problém s přístupem na trh. A možná právě to je jedna ze slabých stránek tohoto evropského systému jakosti. Uh, Možná tedy, než aby se posilovala e, konkurence, schopnost nebo hodnota těch výrobků HOP, HZO, je třeba e, zajistit jejich ochranu v rámci tohoto systému. Ale pokud se zase zaměříme pouze jenom na ochranu, tak je to spíše taková sociální politika. Aby se tato politika zlepšila, tak se nemůžeme jenom snažit o navyšování zápisů do rejstříku. E, nejde o to, že bychom řekli, že prostě za pár let máme mít e, x výrobků HOP, HZO. Je třeba spíše zlepšit tu ekonomickou hodnotu již e, zaregistrovaných výrobků a za tímto účelem je, vytvořit, je třeba vytvořit takovou politiku jakosti, díky nimž producenti výrobků HOP HZO získají nástroj na zlepšení konkurenceschopnosti. To znamená politiky, které podpoří seskupování eh, výrobků a jejich producentů, Mělo by to umožnit e, i lépe plánovat politiku na zlepšování jakosti a také by se měly provádět různé informační kampaně, které zlepší viditelnost těchto označení tak, aby si to spotřebitelé lépe uvědomili. Dále je také třeba racionalizovat systém certifikace, aby ten systém byl důvěryhodnější i u mezinárodních partnerů. Ten systém se často týká výrobků, které se opravdu hodně liší od jiných výrobků na trhu a proto je to pro ně důležité. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Pantýny. A nyní prosím našeho druhého experta, který je dneska pozván pana Žila Elera. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a dobré odpoledne všem. Děkuji komisi za to, že mě pozvala, abych učinil tuto prezentaci, která se týká tedy místa malých zemědělců a, zemědělců pardon, a místních trhů v kontextu evropské politiky kvality. Já rychle uvedu ten obecný kontext, do kterého zapadá eh, tato situace, tak připomenu obsah, velmi stručně obsah balíčku kvalitu. Budu zmíním, zmíním ty malé farmy, farmy, které přežívají a do, na závěr uvedu určitá doporučení. Co se týče toho obecného kontextu, tady bych rád zdůraznil velmi stručně, nemám čas to zase tak rozvíjet, určitou změnu, která proběhla za posledních 10-20 let na mezinárodní úrovni v režimu soutěže. Tady je několik důležitých bodů. Hlavně to, v čemu se v 90. letech říkal obrat ke kvalitě, obrat ke službám. No a pak tu máme dvě tendence v oblasti požadovků spotřebitelů. Jednak smysluplné výrobky, to znamená fair trade, zachraňme planetu a tak dále. A potom určitý, určitý požadavek po službách, což jde přes tedy polotovary, restaurace, kolektivní stravování, takzvané biokošíky a tak dále té obecné změně bych eh, to řekl také velmi krátce, jenom si zdůraznit určitou změnu politického diskursu po letech 2007 a 2008 době krize, kdy si vlastně klademe určitý počet otázek, Například eh, se vrací otázka regulace eh, zemědělství, regulace pomocí e, smluv a to je něco, co sehrává důležitou úlohu. Co se týče balíčku kvality, už tady bylo řečeno, že počet e, těch e, HZO a HOP se zvedlo od roku 92, jenom Musíme zdůraznit, že ten systém dobrovolné certifikace, tady myslím, že se toho spočítalo asi 40-40, tedy komise spočítala asi 40, 140 těch certifikací a v rámci, v rámci pomocí pro rozvoj venkova. Čili ta certifikace se týká jak biozemědělství, tak výrobků kvality. Mezi novinkami balíčku kvality chci zdůraznit význam, který je překládán se skupení eh, výrobců, producentů při zprávě eh, systému kvality a mm, trhů pro produkty kvality. Co se týče otázky malých eh, farem a místních trhů, tady balíček kvality zdůrazňuje, že to je určitá obtíž pro velmi malé producenty, aby se podíleli na ustanoveních kvality. A za druhé, sdělení o reformě z SZP zdůrazňuje na několika místech význam politiky kvality i z hlediska konkurenceschopnosti. Není to jenom z hlediska tady ochrany určitých systémů, nebo méně zvýhodněných oblastí, jak to bývalo v minulosti, ale je zde zdůrazněna tedy i úloha konkurence schopnosti a její význam pro vyvážení eh, řetězců a situací na trhu a také proto, aby tu byla specifická určitá opora a podpora pro drobné zemědělce. Úloha zemědělství. Já si myslím, že je potřeba rozlišit mezi mm, zemědělstvím obecně a drobným zemědělstvím, to, to, to obecné pro přežití. To je samozřejmě eh, něco, co hraje velmi důležitou společenskou úlohu, odvisí od eh, hospodářské konjunktury na celkové úrovni, na regionální úrovni. Je to něco, co je přítomno a nejenom tedy v, čes, v nových členských stát, státech. Je to také zemědělství, které je velmi provázáno neformálně na fungování ekonomiky a významně je provázáno s národními politikami eh, sociálního zabezpečení a přináší nezanedbatelný samozřejmě vliv na, na krajinu a na životní prostředí. Drobné zemědělství se podílí na místních trzích, co se týče produkce a služeb. A vzhledem k samostatnosti je charakterizováno biočinností, to samozřejmě také charakterizuje i to běžné zemědělství. Pak jsou tu určité vývoje, které zjišťujeme právě tím, těmi drobnými, přes ty drobné farmy, rodinné, eh, průmyslové farmy. To vše ovlivňuje biodiverzitu, krajinotvorbu a vede také k přerozdělení zemědělské produkce na úrovni území EU. Čili jsou tu různé politické výzvy, cíle, opatření, která by v tomto směru měla být přijata. Na evropské úrovni pravděpodobně statut zemědělce nebude navržen, čili ten zákonný statut, který definuje zemědělce, zůstane na vnitrostátní úrovni, nebude na celoevropské. Rozdělení zemědělských podniků podle jejich velikosti se velmi liší v zemích EU, to víte, a pokud se po, po, považujeme za ty nejmenší, ty, které mají méně než dva hektary nebo méně než dvě hospodářské jednotky, tak přece jenom představují 47 všech zemědělských podniků v Evropě, 3 plochy zemědělské. Těch 47 to je, to je číslo, které bude o mnoho nižší pokud si řekneme, že poživatelé prvního pilíře, a to záleží na prazích, které si stanovila ta která země, u větších zemědělských podniků ty menší nemají takový přístup k prvnímu pilíři. Dále, pokud jsou zemědělské podniky, které mají více než 10 hektarů započteny, tak jich je stále ještě dost, kterých se považují za malé, menší, kde převažuje ta práce rodiny. A nezávisle na tom zavést eh, zjednodušené schéma přímých pladeb vlastně nedává možnost definovat jasně malé podniky pro definice a limitování přímých pladeb. Nad ty limity existuje tedy eh, určitý počet malých podniků, který se týká určité přizpůsobení opatřením eh, zemědělského charakteru, který se týká přizpůsobením kvalitativním schématům Běžné zemědělství, jak už jsem to říkal, samozřejmě tady existuje určitý práh pro to, abyste mohli požívat těch přímých pladeb. Je tu určité opatření, které se týká podniků, kde probíhá restrukturalizace, kde probíhají určité aktivity, ale jejich počet je poměrně omezený. Co se týče malozemědělců, je tu eh, určité rozdělení mm, plateb se ZP podle počtu zaměstnanců, jsou tu určité prostředky zjednodušených eh, přímých pladeb a je to různá koncepce z hlediska ekologického. Zjednodušení je jiné má jiný systém a jsou tu mechanismy, které mohou pomoci drobnému zemědělství. Co musíme vzít v úvahu, a takové studie proběhly ve Francii i jinde, pokud to malé zemědělství se tedy méně podílí než ty jiní zemědělci na tam kvalitativním schématu, tak zase to, že malé zemědělství se podílí na té kvalitě, umocňuje jeho šance na přežití, dokonce i rozvoj. A zlepšení vlastně účasti toho drobného zemědělství na schématu kvality není podmíněno jenom individuálními podmínkami, ale také třeba kolektivními investicemi na rozvoj infrastruktur a obecně vyžaduje šíření informací o těchto schématech a také silné zapojení poradenství. V perspektivě eh, trvalého rozvoje, myslím si, když do toho zařadíme to drobné zemědělství, tak si myslím, že bychom to měli ještě zohlednit eh, určitý speci, určité specifikum, tedy rozvoj zemědělských struktur a také vztah, soustažnost s otázkou trvale udržitelného rozvoje, Ovšem usoustažněnou na ten potravinářský problém, na systém rozvoje potravinářství. To znamená, že se musí podporovat lokální projekty, které mohou působit integračně, pomáhat rozvoji eh, environmentálních služeb, rozvoji schémat kvality a posílí úlohu, místní úlohu právě v určitém souladu potravinářských eh, služeb. Já bych rád zdůraznil ještě jednu věc, lépe řečeno tři body z těch, které máme na obrazovce. Jednak pokud máme takovéto otázky kvality, týká se to také určitého aspektu dědictví, musí to být tedy přizpůsobeno i městské spotřebě. Tady jsem naznačil, že požadavek na služby je zde vysoký. Dále, jestliže produkuje určité veřejné statky, musí se vzát v úvahu ekologický aspekt a je velmi obtížné hodnotit takovou tu produkci. Můžeme si představit, že skupiny, které rozvíjejí takovouto produkci, mohou stejně jako uh, podniky podávat třeba zprávy, hlášení o určitých závazcích, které by mohly mít, co se týče ekologie či integrace. Musí se tedy zdůraznit eh, multiplikace eh, mm, označení a schémat eh, certifikací. Co se týče problémů, se kterými se potýkají drobné farmy, než se dokáží připojit ke druhému, ke schématu kvality či druhému pilíři. Ano, pravda je, že musí překonat určité překážky, často individuální, ať už jde tedy o aplikaci, certifikaci, vstup na trh. Ale pak jsou tu často kulturní a společenské překážky, těmi společenskými a kulturními, těmi třeba to jsou překážky běžné a zapojení tedy těch producentů do našeho schématu bude hodně odviset od zprávy, od struktury zprávy těchto schémat, stejně tak samozřejmě od společenských a e, ekonomických e, pravomocí. Pak eh, pod systémem kvality eh, může být určité teritoriální rozdělení, protože to může být pozitivní tím, že někde mzdy jsou lepší, může to mít také vliv na kvalitu. Eh, některých produktů máme tu ty košíky třeba, které mohou znést značku kvality, hlavně u turist, v turistických oblastech. Mohou tu vznikat nové podoby lokálních trhů, o kterých se zmíním za chvíli. Zapomněl jsem zatím říci, že produkty ze systému kvality, které nazýváme HZOHOP, jsou samozřejmě významné pro mezinárodní obchod, ale jejich distribuce se týká hlavně vnitrostátní regionálního prodeje. Čili to ovlivňuje rozvoj venkova, jinými slovy. To znamená, že v podstatě uznáváme tyto funkce, integrační funkce, skrze jejich účasti na rozvoji venkova. Byly tu určité reakce na balíčky kvality a ty vyvolaly otázku kvality nabídky. Protože už je spousta prostředků, jak kontrolovat eh, nabídku na specifických eh, trzích eh, kvality. Je to omezení produkční oblasti, zadávací podmínky a tam je důležité to propojení se zdroji té, té, té oblasti protože samozřejmě čím větší je ta provázanost s místními zdroji, tím je lepší kvalita a tím je také samozřejmě lepší kontrola. Ale pak jsou tu ještě ta další označení, která vytváří určitou hierarchii těchto produktů. Například se to týká klasicky vín, nebo to můžou být síry, kdy i v případě třeba vín je systém kotování, který také vede k omezování výnosů. No a pak jsou tu také obchodní pohledy, kontrola nabídky, kontrola skladování, ale také možnost vstupovat na to, co já, čemu já říkám, takzvaný druhodný trh, to znamená, že část produkce vlastně prodáte jako pod obecným názvem nebo to nějak potom specifikujete pod svou značku, ale v tom případě trh už musí být jinde. Mně se zdá dnes, nebo mně se zdá obtížné pro tyto produkce nastavovat striktní kvóty. Nicméně to vidím nutnost předcházet krizím, které mohou na regionální úrovni vlastně ohrozit ty produkční systémy. A proto ta regulace jednotného trhu, proto meziprofesní skupení v takovýchto situacích. Co se týče místních trhů, ty se velmi liší podle evropských regionů. Mně se zdá, že došlo k vývoji v posledních desetiletích Jednak ty místní trhy byly často propojeny s neformálními prodeji, s rodinnými sítěmi, zatímco už 20 let se vyvíjí různé alternativy, různé iniciativy. To bylo vše napojeno na ochranu, řekněme, sociální dnes vidíme integraci těchto iniciativ a vidíme vznik dalších motivací, zapojení dalších účastníků na místních trzích. To, co charakterizuje novou etapu, jsou tři věci. Jednak určitý počet zemědělců se zapojuje do takovéhoto obchodu, reaguje to na nestabilitu eh, cen, na rozbí, eh, rozbí bytí těch řetězců eh, generických produktů. Dále se rozvíjí nové trhy, Například tady jsme hovořili o tom kolektivním eh, stravování, tam se to hodně využívá, nemusí tedy jenom o jednotlivce. No a pak je tu ten regionální rozměr zprávy potravinářství doporučení na závěr. Co se týče malých farem, já si myslím, že ten limit je pod limitem pomoci investicím. Neměli bychom z kolektivních programů malé farmy vylučovat, protože tady může samozřejmě nějaký, nějaký paušal odviset od rodinného složení, měli by mít možnost se účastnit na agroenvironmentálním mm, rozvoji a programu prioritních oblastí. Jak eh, vysvětlit nebo jak ospravedlnit zjednodušení kontrol? Jedna z možností, ne, promiňte, omlouvá se řečník, co se týče malých farem, ne tedy toho klasického zemědělství, Samozřejmě tady je potřeba se přizpůsobit individuálním potřebám. Je potřeba mít také určitou správní podporu, znalostní podporu. Je také potřeba pomáhat kolektivním projektům, které mají územní eh, dimenzi, integrační dimenzi. A co se týče účasti na ekologických programech u těch malých farem, tam to odůvodnění Chtěl jsem říct toto, opravuje se řečník. Potřebujeme tedy kolektivní podporu, podporu při získávání certifikace a účast na agroenvironmentálních programech by v podstatě mohla být odůvodněna právě tím dobrovoln, tou dobrovolnou účastí na schématech kvality. Na účasti na kolektivních programech. S určitou kolektivní odpovědností. Protože já si myslím, že co se týče odpovědnosti, nesmíme zapomínat, že zkvalitňování životního prostředí je kolektivní záležitost. A za druhé je důležité mít určitou kontinuitu činností na tom daném území, protože to není individuální věc, to je teritoriální záležitost. A do toho můžeme také dát ty cíle sociálního zapojení. Čili máme změnit filozofii kontroly a vyhodnocování výsledků s jakými si autokontrolami, samokontrolami, účasti kolektivu můžeme poskytnout další pomoci, finanční podpory podle cílů kolektivně stanovených. A pod, může to být podloženo kolektivní odpovědností. Co se týče dalších orientací, schématu dobrovolné kvality, často se tu odkazuje na trvalé udržitelný rozvoj a podle mne doporučení v tomto případě by bylo větší odpovědnost pro organizace, které zavádějí normy. A co se týče rozvoje místních trhů, samozřejmě je potřeba šířit zkušenosti, rozvíjet eh, vzdělávání, inovaci, pomáhat rozvoji infrastruktury, eh, pomáhat diverzifikovat eh, podporu. A myslím si, že je potřeba hodnotit tu kolektivní dimenzi projektu. Já vám děkuji za vaši pozornost. Mulțumesc domnului Aler Děkuji vám, pane Alére, a nyní zahájíme diskusi. Nejprve paní Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě hned na úvod poděkuji oběma předřečníkům, panu Pantinimu i panu Alérovi, eh, za tak eh, důležitý přínos do této diskuze, která vlastně hovoří o tom, jaká je tu výzva a v jaké situaci se nacházíme v rámci revize balíčku jakosti. Ty uh, údaje, které tu byly zmíněny, zdůrazňují, že jakost potravinářských produktů je určitě přidanou hodnotou, nicméně zatím jsme příliš neuznali to, že to může být dobrá příležitost i pro ve srovnání s mezinárodním obchodem i pro navýšení informovanosti evropských spotřebitelů. Takže v první řadě náš výbor pozitivně přijal ten balíček předložený komisí Eh, je víceméně ruku v ruce s tím, co jsme již v minulosti přednesli ve zprávě pana Skota, kde byly určité informace v tomto smyslu. Některé ty věci eh, byly stejné jako v původním návrhu komise, jiné zase zůstaly stranou, ale jsem přesvědčena, že se k ním určitě budeme moci vrátit. Vzhledem k tomu, že nemáme příliš mnoho času a byla bych také ráda, aby se diskuze zúčastnili i ostatní kolegové, tak eh, já se zaměřím na dvě konkrétní věci a byla bych ráda, kdyby se na tato témata ostatní vyjádřili. Zazněl tu odkaz v projevu pana Pantýnyho, hovořil mluvil o roli těch skupin producentů, definoval to tak, že mají programovat produkci. Nevím, jestli tu hovoříte o kontrole objemů, to je otázka, na které v tomto výboru pracujeme a určitě jsou tu dvě odlišné, dva odlišné náhledy na věc. Na jednu stranu hovoříme o veřejné ochraně, kde tedy jakýkoliv produktor, který splní podmínky, tak má právo eh, na základě tohoto HOP produkovat, ale pak je také pravda, že pokud jsme schopni do určité míry kontrolovat objemy tak mohou nastat chvíle eh, nebo situace, o kterých hovořil pan Pantiny, takže bych ráda věděla, jak konkrétně na tuto otázku kontroly objemu nahlížíte. My jsme toto nadnesli také i vůči komisi a zřejmě to eh, bude téma jedné z těch debat, eh, které nastanou v rámci tedy rozpravy o celém tomto balíčku. A pak je tu druhá záležitost, a myslím si, že je důležité to mít na paměti, tedy, že eh, v tuto chvíli, to máme tedy ta dvě nařízení, jedno o jakosti a to druhé o normách provádění na trh. V tom nařízení o jakosti byla zavedena příloha dvě, předtím to byly ty eh, fakultativní ehm, podmínky, nepovinné údaje e jakosti. A já si myslím, že pokud je to nařízení o jakosti, kde se stanovují eh, jasně stanovené normy, které musí producenti plnit, tak si myslím, že by se mělo v tomto nařízení jakosti zachovat HOP, HZO a také zaručeně tradiční speciality. A pak bychom tedy mohli eh, zapracovat, jak ostatně tento výbor o to již požádal, eh, ty horské výrobky a nechali bychom tedy ty nepovinné údaje jakosti pouze pro to neřízení o normách provádění na trh. Já nevím, jestli se k tomu chcete vyjádřit, ale pokud tedy eh, tato změna nařízení si stanovuje cíl, že zlepšíme informovanost vůči spotřebiteli, tak je třeba jasně stanovit a definovat, co je tedy nařízení o E, jakosti a o jakých produktech a za jakých podmínek o tom hovoříme. A pak tedy to druhé nařízení o normách provádění na trh a tedy jasně se stanoví ty, ta pravidla, která je třeba plnit. Takže já tu nechci hovořit příliš ze široka. Souhlasím s tím, co řekl Pantýny o těch aktech přenesené pravomoci. Lisabonská smlouva, díky ní Evropský parlament hraje důležitou roli a my bychom se tedy měli snažit dosáhnout té rovnováhy mezi rychlostí a schopností, když v určité chvíli zavádíme určité iniciativy, ale pak samozřejmě jsou tu některé naprosto zásadní věci a vzhledem k tomu, že jsou zásadní, tak by se k ním parlament měl vyjádřit, měl by tedy tvořit část toho vyjednávacího procesu. Snažíme se tedy dosáhnout té rovnováhy mezi těmi akty v přenesené pravomoci a základními akty, kde eh, se může parlament vyjadřovat. To je vše. Děkuji. Děkuji. Pan Dorfman má slovo. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat eh, účastníkům tohoto workshopu za velice zajímavé vystoupení. Paní zpravodajka již hovořila o některých důležitých bodech. Já si myslím, že oba návrhy komise, které jsou součástí balíčku, jdou správným směrem i když ta čísla, které uvedl pan Pantini, nejsou příliš povzbudivá. To, že pouze 2% celkové hodnoty zemědělské produkce nebo potravinářské výroby v Evropské unii jsou tedy výrobky s chráněným označením, to není příliš povzbudivé. A musíme si položit otázku, proč tomu tak je. Plánování výroby je podle mě jedním ze zásadních prvků. Možná se pletu, ale myslím, že u některých označení, to označení je zároveň i značkou. Především na větších trzích a na mezinárodních trzích označení jako eh, paramská šunka, roquefort, parmigiano reggiano, eh, šampaňské víno. Eh, to jsou vlastně zároveň i značky a jako každá jiná značka, tak, si to, tak i takové značky si vyjadřují, vyžadují určité řízení. To znamená, že je třeba rozhodovat o tom, jaké množství toho výrobku uvedeme na trh. A pokud producenti nebudou mít tuto možnost, tak Eh, nebudou připraveni do té značky investovat. Nebo budou investovat jenom do své vlastní značky, ale ne do té eh, značky, která je vlastně předmětem toho chráněného označení. O tom je tedy třeba uvažovat, jako už na to poukázala i paní Garcia Pérez. aniž bychom omezovali přístup producentů k označení. Neměl by to být jakýsi elitní klub. Je třeba, aby toto označení bylo otevřené všem. Co se týče aktů v přenesené pravomoci, souhlasím s tím, co tady zaznělo. Také já mám pocit, že v návrhu komise jsou body, o kterých je třeba ještě uvažovat. Musíme si položit otázku, zda některé aspekty se skutečně nutně musí řešit těmito aktiv přenesené pravomoci. Pak také je třeba se zamyslet nad některými konkrétnějšími body. Například do jaké míry je možné eh, omezovat vlastně tu výrobu jenom na tu oblast původu do jaké míry může být možné, aby určité konzorcium rozhodovalo o výrobcích, které je možné v té dané oblasti vyrábět. Pokud mám třeba nějaký sendvič, který obsahuje parmskou šunku, mohu já tam tedy vůbec dát tu parmskou šunku? To by mělo být možné pouze tehdy, eh, pokud bude zajištěna dostatečná kontrola. Pokud ta kontrola není, tak to neprospěje ani producentovi, ani spotřebiteli, protože tam je riziko, že to, ta šunka v tom sendviči ve skutečnosti není parmská šunka. Já teď mluvím o šunce, ale samozřejmě se to může týkat jakéhokoliv jiného výrobku. Je také třeba e, uvažovat o nějakých specifických označeních pro horské oblasti, e, které vlastně byly v tom prvním návrhu komise, ale teď už tam obsaženy nejsou a to by tam mělo být e, vráceno. Stejně jako by se tam měly vrátit značky pro produkty, které jsou distribuovány místně na místních trzích. Takže ještě je tady určitě dost práce, ale ten směr je asi dobrý. Děkuji vám. Děkuji, pane Josebové. Děkuji vám. Obě ta vystoupení byla velmi zajímavá. Já nebudu tolik hovořit o značkách jakosti. O tom objemu už hovořilo několik lidí a já myslím, že to je opravdu zásadní zvládnout ten objem výroby u těch výrobku s chráněným označením. Organizace, které mají vlastně na starosti vztahy mezi producenty a zpracovateli, by měly nějak ty objemy uřídit, protože jinak eh, nám to může být ekonomická katastrofa pro producenty, ale vlastně i pro celý ten systém jakosti. To je tedy jeden bod. A pak tady je ještě bod, a to je otázka vlastně imitací těch výrobků. Tady je třeba skutečně najít nějakou cestu, jak kontrolovat trhy, které jsou takovou kukačkou v hnízdech HOP. Eh, zatím není žádná legislativa, která by tomu nějak zabránila. Nevím, jestli se to dá nějak řešit. Pokud jde o ty malozemědělce. Já tady mám několik otázek, které se týkají zachování malých eh, hospodářství, případně vznik nových malých hospodářství, pokud jde o podporu malých hospodářství. Možná se tady dost nehovořilo o možnosti podpory územní samozpráv, které by měly podporovat právě místní trhy nebo různé zpracovatelské dílny prostě mohly by mít určité nástroje, díky nimž by ta malá hospodářství měla buď zajištěna určitý odbyt, a nebo by to byly zpracovatelské nástroje tam, kde zatím neexistují. Takže tady by možná také bylo dobré vytvořit nějakou vazbu mezi těmi územními strukturami a, a zemědělskými hospodářstvími. Druhá věc, normy. Je tady velký problém s normami pro zpracovatelské dílny u těch malých hospodářství. To znamená, pokud to budou normy totožné pro prostě výrobce, který má 3 miliony litrů mléka a totožné pro ty, kteří mají těch litrů 50 tisíc nebo třeba i méně, tak to bude problematické ty normy pro zpracování by skutečně měly být vlastně nějak rozděleny mezi jednotlivé tržní úrovně. To znamená pro mezinárodní trh, národní trh nebo místní trh, protože to uspořádání je vždycky jiné. Pokud ty normy budou vlastně na té nejvyšší úrovni, tak prostě nebudou žádné místní trhy, žádná malá hospodářství. To je věc, kterou bychom možná měli posílit, zajímal by mě váš názor na to. A poslední otázka, to je otázka eh, vlastně eh, usazování, eh, protože pokud je usazování na těch malých hospodářství, to je prostě sociální jev, kdy dnes hodně lidí se usazuje vlastně na těch malých hospodářstvích, prostě chtějí být malí a aby prostě vyráběli třeba domácí chléb, domácí sír nebo několik výrobků na jednou. To je takový nový jev, vlastně vzik těch nových malých hospodářství a to je věc, která jde zcela mimo rámec dalších evropských opatření, protože to vlastně nespadá pod podpory v rámci prvního pilíře. A já se tedy ptám, zda vzhledem k tomu bychom neměli uvažovat o tom novém povenkovštění eh, a vzniku nových malých eh, hospodářství. Děkuji a nyní má znovu, mají no, znovu slovo naše dva odborníci a zareagují na otázky. Nejprve pan Pantýny. Eh, Děkuji. Odpovím na otázky, které do podstatné míry eh, se dotkly problému toho programování produkce. Já osobně bych eh, tady k této tématice chtěl zopakovat následující. Tyto výrobky HOP, HZO jsou odlišné od, od ostatních výrobků a to díky právě toho, tomu systému jejich výrobky. Jedná se o to, že celý ten systém ostatně i sestává z obrovského množství malých podniků. Pak eh, také existuje určitá disciplína v rámci té samotné výroby, a, a to vede k tomu, že konečný produkt je e, hodně podobný. Existuje určitá volatilita na trhu, ale producenti tady těchto tak e, různorodých produktů se vlastně budou čím dál více přibližovat. Pokud se nám nepodaří zajistit určité nástroje, které zabrání takovýmto problémům trhu nebo kontroly, a nerozvineme dostatečné programy pro produkci, tak tu bude opravdu nebezpečí, že tito malí producenti budou muset nést eh, mnohem zásadnější následky na svých bedrech než ti velcí producenti. Jsou tu třeba i ty otázky území. Rozhodně to neznamená, že rozšíření té územnosti by mělo být nějakým omezujícím faktorem pro produkci existují tisíce zaregistrovaných evropských producentů, kteří vlastní rozsáhlejších plochy. Takže eh, ta možnost eh, navyšovat objemy eh, tu opravdu existuje. A ještě se vrátím k tomu, co tu bylo řečeno ta kontrola výroby nemusí být restriktivní kontrola, spíše takové určité navyšování, plánování na základě požadavků trhu. Pokaždé, když najdeme nějaký nový odbyt, eh, například v zahraničí, tak by to vždy měla být možnost navýšit výrobu a nebo zapojit nové producenty do systému. Eh, další aspekt, který zmínil pan Dorfman, o té kontrole přísad, anebo to, do jaké míry by toto mělo být povoleno. Zase, pouze eh, pokud bude existovat účinná kontrola, ehm, stálo by za to propojit producenty a jejich združení a umožnit jim umožnit jim eh, ty produkty chráněného označeního původu a jejich používání. Toto by mohlo být opravdovým přínosem. Bylo by to opravdovou příležitostí pro takovéto skupiny, že by mohly využívat tyto výrobky jakožto přísady, když budou tedy vytvářet jiné eh, výrobky. je pense que... Já si myslím, že co se týče co se týče těchto produktů HOP, HZO, je to velmi omezené, ale záleží to na sektorech. Třeba vín, vín se to netýká, toto nařízení stále, ale v rámci mezinárodního trhu vína, který samozřejmě zahrnuje i Evropu, tato rozdělení podle ustanovení o kvalitách, to v podstatě není Pro to pro to běžné užití už je to spíše sekundární. I u, a zase u síru ta úloha je velmi důležitá. Co se týče otázky kontroly objemu Jednak je tam otázka tady kontroly objemů a rozdělení vlastně hodnot v rámci řetězce, pokud se budeme zabývat těmi drobnými, těmi drobnými producenty. Co se týče kontroly, je jasné, že tento druh produktů má určitou hodnotu společenskou, má určitou image, ale má také hodnotu hlavně na tom trhu, protože tu je omezení množství. Už Ricardo to říkal, tak to se to ospravedlňuje u kvalitních vín. Čili je to něco, co je také spojeno s určitou vzácností. Ovšem nemyslím si, že bychom mohli najít obecné řešení, protože ne, řešení pro omezení objemu. Vše odvisí od zprávy těch trhů, od zprávy těch systémů. V tom, fungu, v, tom, v tom fungování vlastně v těch zadáních už je spousta věcí, které omezují objem. Můžeme si představit, že při změně zadání bychom třeba mohli doporučit, aby proběhla úvaha, co to má za dopad pro trh ale v určitých případech, které je potřeba ještě zpřesnit, je důležité dát se skupením výrobců možnost zasáhnout z hlediska kontroly objemu. Ale nejsem si jist, že to je obecná otázka a nejsem si jist, že to umožní vždycky jak si tu hodnotu rozdělit ve prospěch malých producentů. K těm otázkám, které se více týkají malých eh, podniků. Zcela souhlasím eh, s panem Bove. Já jsem se to také pokusil trošku rozvinout. To je totiž úloha místních samozpráv, protože ty, až pro ty meziregionální, regionální, až pro ty velké regiony, protože tam je potřeba rozvíjet ty kolektivní infrastruktury a zkušenost to ukazuje i z několika zemí z Francie, Itálie, Spojeného království, tedy kolektivní vstupy nebo intervence pro obnovení trhu, zejména právě u toho kolektivního stravování, ať už jde o podniky, ať už jde o nemocnice a tak dále a tak dále. Proto ty zásahy samozpráv nebo regionů, které mají pomoci rozvinout nové podoby organizování místních trhů, zapojují také zároveň nové subjekty, protože najednou se do toho zapojí i další, třeba zjednodušeně združení, která chtějí spotřebitelům poskytnout kvalitní produkty a zároveň podpořit toho producenta. A i, ale i na, ve městech starší lidé chtějí kvalitní produkty a chtějí aby se jim dodávali e, poblíž nebo do toho kolektivního stravování. Takže skutečně je tady podle mne poměrně zásadní výzva pro samozprávy, pro regionální orgány, pro rozvoj místních trhů a samozřejmě s optikou toho trvale udržitelného rozvoje. Protože na zemědělství se musí nahlížet z hlediska jaksi výživy, Eh, musíme brát v úvahu, že se sehrávají svoji roli vzdálenosti a podobně. Pak je tu otázka norem, ta do toho vstupuje na různých úrovních. Jsou už různé sanit, jsou sanitární opatření eh, pro různé prodeje, různé trhy a můžeme zavést určitý druh, řekněme, kolektivní odpovědnosti určitou podobu kontroly, která nebude tak eh, zatěžující a půjde právě přes ty kolektivní infrastruktury. Takže skutečně bych řekl, že ta otázka norem je také významná. Děkuji. Děkuji mnohokrát našim dvěma expertům za to, že nám udělali prezentaci, ale také, že odpověděli na otázky kolegů. Takže návrh zprávy bude k překladu zaslán 21. března. Návrh zprávy budeme my eh, zkoumat 11. 12. dubna a lhůta pro pozměňovací návrhy je 3. května. Přijetí na výboru 20. června.